Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can look... Kolegové a přátelé, tak už uplynulo pět minut, takže snad eh, můžeme začít. Eh, bohužel tady dnes nemůže být paní Gresle, takže já budu předsedat eh, po celé toto zasedání. Jak vidíte, máme opravdu plný program těch témat a k debatám je hodně. A zhruba to vypadá podle předběžného plánování, že máme tak asi 13 minut na každý ten bod. Takže to je takové předběžné varování. No a teď se můžeme pustit do programu. Nejdříve přijetí programu. Všichni poslanci jej dostali e-mailem. Pokud není námitek, považujeme je je za Dále sdělení eh, předsedy. Eh, dostali jste kont News, takže tam vidíte eh, jazykový režim a také jsme streamováni, takže jistě nás sledují miliony Evropanů. Další bod je bod číslo 3 a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora k jednání komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti soudržnosti na období let 14 až 20. Eh, pan eh, Balko z Evropského účetního dvora byl zodpovědný za tuto zprávu a my ho můžeme požádat o to, aby nám ji prezentoval. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, dámy a pánové, já s potěšením prezentuji eh, zprávu Evropského účetního dvora. Evropská komise efektivně jednala, vyjednávala o partnerských smlouvách a operačních programech na leta 2014 až 2020 a také o prioritách pro strategie EU 2020. Eh, podařilo se lépe tedy eh, lépe zdůvodnit různé zásahy a podobně. Jak už jsem řekl panu zpravodaji Pirinskému na přípravném zasedání, po této první zprávě eh, ještě letos eh, bude následována zprávou o ex ante podmínkách a výkonových rezervách. Partnerské dohody mezi komisí a členskými zeměmi jsou strategické investiční plány, které se týkají vynakládání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů na sedm let. Vyjednány byly v roce 2014 a do prosince 2015 bylo dojednáno 387 operačních programů z EDF, ESF a kohezním fondy. Náš audit se týkal analýzy tohoto časového rámce a operačních programů. Podařilo se dokončit v čase vyjednávání s českými zeměmi s důrazem na strategii 2020 v ropných progr- těchto programech. Komise jako se ovšem nepodařilo harmonizovat eh, finanční, eh, tedy sledování finančních uspořádání mezi všemi fondy, a zvláště pak ta konsistentnost mezi výsledky a výstupy. To je ovšem nezbytné. Eh, navíc eh, máme velmi vysoký počet různých ukazatelů, což znamená, že tady můžeme využívat ještě dalších spoustu dát, ale je to také značná zátěž administrativní. Legislativní balíček na leta 2014 až 20 eh, byl schválen v prosinci 2013, to je pět měsíců později než eh, v předchozím období. Členské země nicméně včas předložili všechna, všechny partnerské dohody a během pěti měsíců bylo své vše schváleno. Eh, navíc eh, už v roce 2012 eh, byla zahájena neformální jednání s členskými zeměmi a jako inovaci vydala poziční dokumenty s analýzou mm, výzev, před kterými stojí jednotlivé členské země při dosahování cílu 2020 a zároveň eh, se komise vyslovila k těm nejrelevantnějším eh, rozpočtovým prioritám. Členské země včas předložily operační programy a komise je vždy schválila včas. Vyjednávání operačních programů mezi komisí a členskými zeměmi eh, byly náročnější než v předchozím období a sice proto, že zde byly dodatečné podmínky jako ex ante kondicionalita a požadavky na jasnější intervenční logiku, problémy IT a e, kvalita, kvalita e, kde byly určité problémy v některých předložených dokumentech. Na základě těchto prvních pozorování doporučujeme, aby komise své legislativní návrhy pro kohezní politiku v příštím období předložila včas, tak aby byl dostatek času pro dojednání. Za druhé, pokud se týče eh, vynakládání kohezních prostředků na priority Eh, Evropy 2020. Podařilo se nám najít efektivní nástroje a také investiční priority, které se zaměřují na příslušnou strategii a zabývají se podstatnými aspekty a diagnozují, jak to vlastně probíhalo. Eh, konkrétní doporučení pro tematickou koncentraci se podařilo naplnit a překonat a to bylo díky tedy tomu, že eh, také národní rozpočty dávaly k dispozici dostatek prostředků. Poznamenáváme, že komise eh, také eh, se používá fondu ESI jako spolufinancování programů v členských zemích. Členské země úspěšně vytvořily lepší logiku Eh, intervenční. Nicméně ne vše bylo konzistentní eh, s původními dohodami a členské země občas využívaly výjimky. Na základě těchto poznámek doporučujeme, aby členské země komise dávaly k dispozici potřebné finanční informace, tak aby bylo možno efektivně monitorovat zhodu eh, eh, s tematickými úkoly. Eh, komisi bychom doporučili v této souvislosti to, aby zajistila, aby prostředky určené na eh, určitá témata eh, byly, byly respektovány ze slenčenských zemí. A teď je to nejdůležitější, a sice eh, komplexita operačních programů do roku 2020. Je to výsledkem počtu priorit členských zemí, počet investičních priorit a počet kategorií, které se, tedy v regionech, které se, kterých se týkaly operační programy. V příslušné eh, příloze máte k tomu eh, grafiku a mm, z ní vyplývá, že to opravdu není příliš eh, jednoduché finanční eh, monitorování investic se ovšem liší mezi různými nástroji, eh, takže těžko se eh, získává přímá vazba mezi akcemi a jednotlivými projekty. Proč? To tak je. Dá se ovšem říci, že jednotlivé priority jsou v pořádku a v souladu. Pokud se týče EAD, Totež by bylo možné použít v různých tematických nebo investičních prioritách a to skutečně má vliv na sledování pokroku, poněvadž eh, nebude zcela jasné, kolik peněz šlo na implementaci toho či onoho projektu podle EADF. A když hovořím o rozdílech mezi přístupy EADF a NSF, tak eh, tady by bylo dobré, kdybyste se podívali na odstavec 15 na stránce 74, což eh, skutečně eh, je velmi informativní. Je zde mnoho silných i slabých stránek. A je třeba říci, že ty výsledky se netýkají jenom ESF, ale bylo tady příliš mnoho programů, Eh, skoro tři, eh, skoro tři tisíce eh, pro EFSF. To znamená, že těch ukazatelů, které třeba sledovat, je příliš mnoho a vytvořit z nich agregovaná data, to je na lidský úkol. Počet výkonových ukazatelů je po nás příliš vysoký, navíc tady nemáme společnou definici výstupu a výsledku. Pro EFS Eh, to je přímý efekt a nebo eh, to, jsou, jsou to potom číselné výsledky, tedy počet účastníků a podobně. Pro EAD eh, to je potom podle toho, kolik se utratí na výzkum a vývoj. Nicméně Myslíme si, že je prostor pro zlepšení v období po roce 2020. Domníváme se, že komise by měla ty výstupy a výsledky eh, definovat lépe a zejména pokud se týče společné terminologie, ta by měla vzniknout. Eh, pak by bylo tedy lepší eh, a snadnější sledování výsledku. Také by bylo třeba, aby komise provedla analýzu specifik programu na leta 14 až 20 a také eh, vybrat z té záplavy ukazatelů ty, které jsou skutečně nejrelevantnější. Eh, členské země by měly přestat používat eh, ukazatele, které nejsou příliš, nejsou prostě nutné pro hodnocení těchto programů. To se potom projeví v vyhodnocování. Eh, pak samozřejmě to všechno záleží na datech, které jsou k dispozici. A samozřejmě je třeba, aby tato data byla systematicky sbírána a reportována komise. Eh, nicméně ne všechny indikátory jsou, jsou eh, srovnatelné a de facto určitá data budou muset být eh, shromažďována na základě dobrovolnosti, aby bylo možné některé projekty vůbec provést. Proto si myslíme, že by komise měla eh, mezi členskými zeměmi eh, šířit osvědčené postupy, které by měly potom vplynout i do plánu vyhodnocování. Dále domníváme se, že Eh, rozdílnost eh, požadavků eh, na jednotlivých na jednotlivé projekty a programy za jednu z největších slabin současného systému. Důsledkem je to, že členské země musí vytvářet monitorovací systémy, které jsou specificky pro jednotlivé programy, no a při tom počtu programů to bude obrovská administrativní zátěž, ale také uvidíme, jak bude možná ta data eh, využívat. Proto doporučujeme, aby komise eh, využívala data z implementačních zpráv a komparativních analýz a tam, kde to bude možné, také eh, zavést benchmarking, tak aby bylo možné se poučit mm, z těch politik na období 14 a 20. A možná by bylo možné tedy e, poskytnout offsety e, za určité e, výkonnostní rozpočty a tak dále. Co se týče koheze, prostředky na období po roce 2020 také by mohlo být zjednodušeno na základě vyhodnocení současných výsledků. Na závěr bych tedy řekl, že komise byla efektivní v jednání eh, partnerských eh, dohod eh, na leta 14 až 20, tak aby byly lépe. Byl zacílen na priority na toto období, ale, ale obavy nám činí velká komplikovanost problematiky. Děkuji. Děkuji vám, pane Balko, za tuto obsáhlou prezentaci a já teď dám slovo panu Pirinskému, našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Balko a ve, chci říct, že si velice cením jeho prezentace, což skutečně um, reflektuje podstatu této zprávy. Dovolte, abych řekl, že věřím, že Eh, dnešní přeskum této a příští zprávy a to, co bude výsledkem zprávy a ex ante kondicionality, nemůže být aktuálnější. Eh, nyní je zjevné, že kohezní politika je uznávána jako to nejdůležitější investiční um, prostředek Unie a současně to, že je třeba ji reformovat. Proto bychom měli um, ehm, to co nejlepším způsobem reformovat. Dovolte, abych se věnoval i hned doporučením, které jsou zdůrazněny v této zprávě. Jsou to otázky, které je třeba zvážit především ve světle toho, co se bude eh, dít eh, po roce 2020. První věc se týká načasování. Všetní eh, dvůr jasně říká, že komise by měla zajistit kohezní legislativní návrhy kohezní politiky jsou včas předkládány, aby byl čas k jedná, na jednání. Vzhledem k obtížným zkušenostem před rokem 2014 a váží v tvář výzvě stále eh, menších zdrojů a stále větších výzev vůči této politice jako takové. Je tady jasný závazek komise eh, společně eh, v souladu s článkem 25 nařízení MFF aby eh, to rámec byl před prvním, prvním 2019. Komise ve své reakci říká, že bude navrhovat legislativní balíček následně. Hmm, tato zjištění ehm, komise si zaslouží velice kritické a podrobné přeskoumání, protože my slyšíme a komise nebude eh, eh, schopna respektovat ten eh, mm, termín 1. 1. 2018 na rámec MFF. Možná to proběhne v první polovině příštího roku, možná. Tedy mm, legislativní balíček přijde až následně, ne tedy i hned po MFF, to je také velmi sporné. Takže moje prostá otázka je, jaký je postoj komise v tuto chvíli? Co předpokládá komise, že se stane prvního první a následně legislativní rámec? V odstavci čtyři pracovního dokumentu eh, který jsem navrhoval, je formulace, že okamžitě po MFF má být prezentovan legislativní balíček. Potřebujeme jasnou reakci ze strany komise, jak bude reagovat na toto první jasné dokumentování Četního dvora, e, e, co se týče včasného předložení tohoto důležitého nástroje pro kohezní politiku po roce 2020. Druhé doporučení se říká tematických cílů a koncentrací. Komise akceptuje doporučení, ale zase jsou tady otázky protože ve zprávě je odkaz na sdělení komise z prosince 2015, co se týče maximalizace ehm, e, efektů na růst a pracovní místa, což je věc, která podle CPE článek 16 e, komise měla poskytnout střednědobě a e, s kritickou analýzou toho, jak ty prostředky přispěly Chci připomenout, že ve výboru pro zaměstnanost byl velice mm, tedy široký souhlas, bylo tam vyjádřeno překvapení a obavy. Místo této zprávy komise prezentovala jenom sdělení s nějakými informacemi, co se týkalo jednání o dodách o partnerství, bez skutečné analýzy toho, jak to, e, tyto prostředky byly monitorovány a hodnoceny. Takže v souladu s druhým doporučením to mnohem více hands-on, e, co se týče tedy tematické koncentrace. Pak tady máme doporučení číslo 3, což myslím pan Balko zdůraznil, to se týká terminologie, e, definic, tedy output a výsledky. Komise říká, že akceptuje toto doporučení. Tam několik bodů, že není v opozici této chvíli nějakému specifickému závazku v souladu s legislativním návrhem po období 2020. Tady máme um, na mysli finanční eh, rezolu, finanční nařízení. Parlament je připraven na trialog Očekávali bychom, že komise bude mnohem jasněji eh, říkat, jak bude řešit základní problém jasnosti v tom, co považuje za výsledky a eh, výstupy, jinak to bude jenom eh, zbytečné na akce, co se týče z toho, zda to funguje. Doporučení 4 a 5 se zdá být přijatelné. Souvisí to s indikátory výstupů, analýz s cílem identifikovat nejvíce relevantní pro hodnocení dopadů a pak eh, se to týká dobré praxe a tzv. gold plating. Eh, co se týče doporučení 6, tam se říká, že Komise by měla propagovat benchmarking a používat koncepci eh, rozpočtu podle výsledků, kde by mm, zdroje byly vázány na výstupy. Tam obsáhla argumentace, proč to není možné ze strany komise, kromě výjimečných případů. Nicméně to bylo doporučeno i v před, minulých rezolucích parlamentu. Je tady celka, celá velká výzva um, ukázat toho, jak um, platby přispívají k řešení specifických úkolů a výsledků. My uh, pracujeme v podmínkách vysoké skepse, se týče evropských politik a kohezních politik specificky. Je tady populistická nálada, která do značné míry utváří uvažování také politických kruhů a lídrů. Hmm, se týče argumentace pro robustnější kohezní politiku. Takže potřebujeme mít jasnější postoj, jak kohezní politika Ehm, demonstruje své výsledky jasným způsobem. Pak eh, jsou tady takové průřezové problémy a tásky. Co je to simplifikace? To, k tomu evidentně nedošlo v posledních sedmi letech. Hmm, bylo to tedy tom časovém rámci, ovšem s rostoucí komplexností. Máme tady třikrát více zpráv, než když tento mm, cyklus kozní politiky byl připraven. Takže zjednodušení zůstává jasným, klíčovým, klíčovou výzvou. Pak je tady dostupnost fondů, které by měly být usnadněna. My jsme slyšeli obavy, eh, které se týkají obtížnosti přístupu k fondům. To by se mělo velice přímo řešit, jak se to má zlepšit. A třetí výzva je eh, dostat to do strategického rámce, protože v posledních sedmi letech tady byly cíle Evropa 2020. Ale co se stane po roce 2020? My uvažujeme o nedefinované budoucnosti a tady vidím, že eh, na závěr tedy eh, potřebujeme nějaké referenční body, nějaké orientaci. My očekáváme další objasnění v září. Děkuji. Děkuji za komplexní prezentaci. Vy jste položil komisi několik otázek. Doufejme, že se bude schopná odpovědět. Nyní dám slovo těm, kteří si přejí vzít slovo. Martina, prosím, jako stínová zpravodajka. Děkuji. A děkuji panu Balko a panu Pirinskému za velice komplexní dokumenty. Musím říci, že souhlasím s komentáři našich um, um, zpravodajů. Mám tři konkrétní připomínky. Také mě znepokuje to spoždění, ten odklad o tři měsíce. Myslím, že to není dobrý signál. My eh, být včas připraveni je jediná, jediný způsob, jak vynakládat dobrým způsobem zdroje a nespěchat na konci programového období. Takže myslím, že komise eh, by měla a s legislativou by měla zajistit, aby všechna partnerské dohody pro nové programové období budou včas schváleny, aby mohla být, při, mohla být přijata většina operačních programů před začátkem nového období, protože pak se prodlužuje to spoždění a čelíme tomu v každém programovém období. Je tady možnost začít neformální jednání s členskými státy, které by mohly začít dříve a by to ukázat způsoby, jak zvýšit efektivitu postupu. Mně se zdá, že komise nebo členské státy se nepoučily z minulosti, protože my jsme svědky opakování stejných chyb. Pozdní přijímání operačních programů, v důsledku toho pozdní absorpce, autorizace financování po ukončení programového období. Proč se z toho nemůžeme poučit? To je tedy moje první otázka. Nemyslím, že komise asi neodpoví, proč se z toho nemůžeme ponaučit. Druhá věc mě ehm, znepokojí tisíce indikátorů výsledků, které vytvářejí členské státy, které ehm, jsou ehm, jaksi menšině proti programovým specifickým indikátorům toto povede k dalším administrativním eh, břemenům. To bychom měli řešit. já chci zeptat komise, jaká je situace k harmonizaci různých výsledků, indikátorů výsledků a zda je možné do budoucna najít jeden set výsledků, indikátorů výsledků pro všechno, dostupné financování. A moje poslední otázka, jak komise chce eh, dotlačit členské státy, aby dokumentovali své úsilí brát ohled na potřeby občanů reprezentované na lokální nebo regionální úrovni, to je takzvaný přístup z dola nahoru, protože zástupci občanů eh, někdy tedy jejich potřeby nejsou brány v úvahu, když se partnerské dohody eh, dělají jenom na národní úrovni. Jak komise zajistí, aby členské státy vyvíjely veškeré úsilí a přístup byl skutečně ze zdola nahoru? Děkuji. Děkuji, Martina. Tak to je velký počet otázek na komisi a slovo dostane náměstek generálního ředitele. Pan Pupen, možná můžete odpovědět na nějaké otázky. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Balkovi z Evropského účetního dvora za provedení auditu. My bychom účetnímu dvoru chtěli poděkovat za to, že uznal práci komise, protože je pravda, že regulační rámec byl sice schválen pozdě, ale podařilo se nám to spoždění dohnat a vše všechny dohody jsme tedy uzavřeli včas. Je také pravda, že jsme zahájili neformální dialog s členskými státy dříve, tak jsme se tedy poučili z minula. Nyní víme, že je třeba začít s členskými státy intenzivně jednat o podstatě a obsahu programů bez ohledu na to, že třeba ještě nevíme, kolik prostředků na to půjde. A myslíme si, že tento včasný přístup se vyplatil. Je pravda, že ještě přetrvávají určité komplikace. Myslím si ale, ale že poprvé kohezní politika je schopna dokázat, že naše investice jsou skutečně zacílené. Snažíme se také zlepšit efektivitu, tak aby vše mělo dopad eh, na růst a pracovní místa v celé Evropě, v regionech, eh, v místech a tak dále. A myslíme si, že i článek 16 ukazuje respektive snaží se eh, zajistit, aby pomocí těch indikátorů bylo jasné, co je díky našim prostředkům vlastně podporováno. My jsme hodně zapracovali také na transparentnosti a benchmarkingu a máme tu otevřenou datovou platformu, která obsahuje jednotlivé informace podle toho, jak to vypadalo v okamžiku, kdy ty programy byly tvořeny. A je tam možnost neustálého porovnávání s tím skutečným vývojem. A my chceme, aby naše útvary tuto platformu využívaly a také, abychom z toho potom jaksi získávali konkrétní eh, přehled o tom, jak jsou programy plněny. Myslím si, že ta hlavní kritika eh, směřuje především na to, že ten rámec je velice složitý. Ale ona veškerá, ta politika je v zásadě velice složitá. My musíme přihlížet také k tomu postupu šitému na míru, k požadavkům a úrovním různých teritorií, takže ono to vypadá samozřejmě složitě, zároveň ale celý rámec vyhodnocujeme a neustále s členskými státy pracujeme na zlepšení podávání zpráv, na zlepšení celého toho rámce a také na určitých indikátorech, které ty, eh, ten program obsahuje. A každý rok eh, provádíme výroční zprávu o implementaci, zasíláme vám rezime z této zprávy. Rok 2017 je poněkud zvláštní, protože i členské státy nám zašlou své zprávy o implementaci a komise na jejich základě připraví strategickou zprávu a doufám, že některé z vašich dotazů zodpoví i tato zpráva. Poté lépe uvidíme, jak jsou řešeny jednotlivé priority a jak se skutečně daří naplňovat jednotlivá témata. Chci také zdůraznit, že je nyní vše mnohem lépe provázáno s evropským semestrem a s novými výzvami v oblasti Evropské unie, například eh, může jít o migraci nebo bezpečnost a obranu. A to naše programování samozřejmě je flexibilní a může zohlednit ty nové výzvy, se kterými se Evropská unie potýká ve svých programech. Pokud jde o zlepšení výkonnostního rámce a rozpočtování, to je samozřejmě naší prioritou a my děláme vše proto, abychom sbírali nezbytné údaje a prováděli potřebné analýzy. Je ale jasné, že komise tedy nejprve chce přijít s bílou knihou o budoucím financování. Myslím si, že by měla být k dispozici již v tomto týdnu. A ona bude základem jakýchkoliv dalších diskusí o konkrétním financování z rozpočtu Evropské unie. To je tedy z mé strany v zásadě nyní vše, ale budeme mít do konce roku k dispozici tu strategickou zprávu, jak jsem říkal, a mohu vás také ujistit o tom, že pečlivě sledujeme implementaci našich programů. Není rovněž pravda, že jsme nedosáhli zjednodušení. Například u ERDF e tam je 50% eh, omezení těch programů. Potom jsou země, například země po Baltí, které implementují v podstatě pouze jeden jednotný program. Potom jsou určité eh, země, kde vlastně je složitá ústava a například Rakousko a to také má vliv na čerpání programů. Existují i různé dopady na regiony v některých zemích, to se týká například Francie a Celkově se domnívám, že ta architektura našich eh, programů je velice dobrá. My se samozřejmě budeme snažit ji zlepšovat i v budoucnosti. Nicméně nelze si to představovat, že by zde bylo jedno paušální řešení pro všechny země, protože členské státy se navzájem velice liší. Děkuji. Většina dotazů padla na komisi. Spa, eh, zástupci účetního dvora asi nebudou toho příliš moci zodpovědět, nicméně pokud chce pan Balko nějak stručně zareagovat, tak prosím. Já jsem vlastně vše vysvětlil již ve svém úvodním projevu. Chtěl bych snad doplnit pouze to, že na první pohled by se mohlo zdát, že ta zpráva je spíše teoretická než praktická. Já si ale myslím, že bychom si měli uvědomit, že je to vlastně základ, podle kterého jsou vynakládány finanční prostředky Evropské unie. Můj osobní pohled na budoucnost je takový, že budeme především se muset zabývat dopady Brexitu na budoucí vývoj. Myslím si, že se po Brexitu toho hodně změní. To nesmíme ztrácet ze zřetele. A potom další věc, kterou jsem již také zmínil v úvodu. My již eh, připravujeme nebo dokončujeme zvláštní zprávu o dohodách o partnerství číslo 2, ta zpráva se bude zabývat hlavními tématy té eh, zprávy první, což jsou eh, ex ante kondicionality a rezerva. A já si myslím, že zde jistě povedeme velice zajímavou debatu s komisí A myslím si, že to je skutečně velice zásadní věc, protože z toho vychází to eh, veškeré financování do budoucnosti. Děkuji, pane Bálko. Pan Pirinsky, ještě chcete říct něco na závěr, pane zpravodaji? Děkuji, pane předsedu. Určitě bych toho mohl říci hodně. Nicméně ta reakce zástupce generálního ředitele z Evropské komise byla pro mě velice zajímavá. On eh, v úvodu svého projevu řekl, že ta neformální jednání s členskými státy již byla zahájena tak, aby se dohnalo zpoždění. A to si myslím je také odpověď na první dotaz paní Dlabajové a jejich, jejich obav, že jsme se z minulosti nepoučili. Já bych zde pouze komisi chtěl povzbudit, aby nebyla spokojená s tím, jak postupovala dosud, ale aby začala připravit velice silný protikrizový plán – protože k té krizi dojde, protože došlo ke spoždění v předkládání víceletého finančního rámce a legislativního rámce a potom to bude takový závod s časem, budou probíhat velice intenzivní jednání a tak dále a tak dále. Já se obávám, že komise toto skutečně podceňuje. Nestačí říci pouze že až budeme připraveni, tak se do toho pustíme. Ale se vší pravděpodobností ta situace, která nastane, bude velice náročná a je třeba být na ní připraven. Jedno zjištění se objevuje jak v dokumentech účetního dvora, tak také o tom hovořila komise. A týká se to toho, že součástí problému jsou i zvýšené pravomoci parlamentu. Je zde totiž eh, potřeba eh, delšího rámce na projednávání. Nicméně s tím já nemohu souhlasit, protože jaké je tedy řešení? Eh, zkrátit ten vyjednávací rámec nebo úplně z toho parlament vypustit? Myslím si, že toto je velké nedorozumění. Prostě vy máte zodpovědnost před Evropským parlamentem za to, že ty politiky budou řádně uplatňovány. Pokud jde o ten časový rámec, komise opět přišla s určitými povzbudivými zprávami, nicméně neusínejte na Vavřínech. Pokud jde o zjednodušení, o tom hovořila také paní Dlabajová, Komise hovořila o tom, že zjednodušení již dosáhla, což mě trošičku mate, protože samotný název té zprávy, pane předsedo, říká, že ten časový rámec byl dodržen, ale složitost stále narůstá. A za třetí, také bych rád upozornil na jednu věc a vyjádřil zároveň určité varování. Zástupce generálního ředitele hovořil o těch nových výzvách, ať je to migrace, obrana, bezpečnost a tak dále, ale kohezní politika by se těmito výzvami zabývat neměla. To je dlouhodobá investiční politika, která musí mít eh, zcela jasné dlouhodobé zaměření, dlouhodobé cíle. Ty nové výzvy samozřejmě bude třeba řešit pomocí dobře naplánovaných politik, které budou zacíleny na jejich řešení. Děkuji. Děkuji, pane Pirinsky. Já bych eh, také na závěr chtěl ještě říci, že vedle kontu pracuji i ve výboru pro regionální rozvoj a my tam eh, všichni eh, řešíme ty obrovské finanční prostředky a myslíme si, že to je naprosto eh, zásadní finanční nástroj pro rozvoj Evropské unie, nejen ekonomicky, ale také politicky, protože mnozí z občanů vědí o Evropské unii právě prostřednictvím těch financovaných programů. Takže my samozřejmě provádíme konstruktivní kritiku, ale je to proto, protože chceme, aby ta kohezní politika v budoucnu fungovala ještě lépe. Určitě je třeba, abychom se zhodli na čase, chceme, aby programy byly předkládány co nejdříve, chceme, aby byly co nejjednodušší pro příjemce, chceme, aby vše mohlo být měřeno. Víme samozřejmě, že je řada lidí v členských státech, kteří o tom pochybují, možná i v rámci komise jsou takoví lidé, kteří hovoří o tom, že politika soudržnosti by měla v budoucnosti být změněna, že by z ní mělo jít méně prostředků. My ale chceme, aby politika soudržnosti měla budoucnost a proto se musíme mnohem více soustředit na výkonnost eh, a výsledky a musíme se snažit i do budoucnosti neustále zlepšovat, tak aby z toho občané měli skutečný e, prospěch. Takže veškerá naše kritika je kritikou konstruktivní. A nyní přejdeme k bodu číslo čtyři. Opět zpravodajem je pan Pirinsky, ale dříve než ho požádám, aby pohovořil o zvláštní zprávě, která se týká ochrany rozpočtu Evropské unie před nesprávnými výdaji a tak dále, předám ještě slovo panu Gretanovi z Evropského účetního dvoru, který za tuto zprávu zodpovídá za účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, členové tohoto výboru. Eh, je mi potěšením, že mohu eh, vám dnes eh, provést prezentaci naší zprávy k ochraně rozpočtu před nesprávnými výdaji. Jednou eh, z úkol, jedním z úkolů komise je eh, zajišťovat to, aby evropské prostředky nebyly vynakládány nesprávně. Eh, Evropská komise má k tomu řadu různých nástrojů, které, které umožňují provést ochranná opatření ještě předtím, než se peníze využijí a potom také nápravné prostředky, eh, které v případě nesprávného vynaložení prostředků je možné prostředky vrátit nebo uvést do pořádku. Eh, Během našeho auditu jsme posuzovali, zda tyto nástroje, jak je využívá komise, eh, poskytly účinnou ochranu rozpočtu EU v oblasti spolufinancování. V této oblasti se vynakládá zhruba 350 miliard eur a to bylo eh, v období 2007 až 2013 a stejné, stejný objem zhruba na léta 2014 a 2020 je plánován. Celkově se domnívám, že komise svých opatření využívá účinně. Využívala účinně v období 2007 až 2013 a podařilo se jí chránit rozpočet Evropské unie před nelegálními výdaje. V této, v tomto období se příslušná opatření a prostředky eh, používala intenzivněji než eh, v předchozích obdobích, eh, přičemž se přiměřeným způsobem zaměřovala na nejrizikovější členské země. Komise vykonávala vhodný tlak na členské země, Nicméně tam, kde jsou hlubší problémy, eh, které vyvolávají využití těchto opatření ze strany komise, eh, je třeba dalšího času na vyřešení problému. Proto je lepší, jestliže členské země eh, především využívají těchto prostředků v pořádku. A není nutné, aby komise zasahovala. Komise všem musí důkladně monitorovat naplňování finančních eh, postupů a opravných eh, opatření. Pokud se týče eh, zprávy komise o preventivních opatřeních a korekčních opatřeních, domníváme se, že je těžké vytvořit si celkový přehled, poněvadž informace jsou roztříštěny mezi několik různých eh, dokumentů. Také je zde mnoho zainteresovaných stran a eh, mimo jiné také Evropský parlament a my děkujeme Evropskému parlamentu za poskytnuté informace. Eh, také jsme měli ještě určité potíže eh, s správným posuzováním eh, zacházení s jednotlivými eh, nástroji. Náš úkol je audit a máme jenom malé možnosti dávat doporučení členským zemím, ale komise Eh, má daleko robustnější auditní systém a proto je lépe kvalifikována eh, dávat eh, členským zemím doporučení, jak zlepšit řízení a kontrol financí. Dále, pokud se týče regulatorní ustanovení na léta 2014 a 2020, ta jsou zdokonalena oproti předchozímu období. Komise má větší pravomoci tak, aby eh, neregulérní výdaje eh, vůbec nemusely být, eh, vůbec nemohly být zaplaceny z evropského rozpočtu. Komise se domnívá, že je schopna zajistit to, aby výplata prostředků se odehrávala bez zbytečných chyb a e, je to na základě silnějších e, pravomocí, které má v tomto běžném období. Děkuji vám za tuto zprávu a nyní dávám slovo panu zpravodaji Pěninskému. Děkuji, pane předsedo. Tak abych byl pokud možno stručný, tak především úspěšná implementace politiky soudržnosti začíná řádným a včasným programováním, tedy sestavováním programů v rámci kohezních fondů, ale úspěšná může být pouze tehdy, když respektuje principy řádného finančního řízení. V tom případě eh, mají tedy velice důležitou roli korekční a odstrašovací opatření. Zde se uplatňují eh, basilejská, basilejská pravidla a eh, Evropský soudní dvůr, eh, Evropský účetní dvůr na jejich základě poskytuje komisi vodítka k tomu, aby se situace postupně zlepšovala. Já chci vyjádřit panu Gretenovi a jeho týmu poděkování a ocenění za tuto zvláštní zprávu. Také bych chtěl přivítat to, že komise akceptovala všechna doporučení účetního dvora a přislíbila, že je naplní včas. Pokud se týče eh, programového období 7 až 13, komise eh, účinným způsobem ochránila evropský rozpočet eh, před neregulérními výdaji. A dá se říci, že také účetní dvůr vše vyřešil a zauditoval rychleji a účinněji než v předchozím období, tedy před rokem 2007. Já bych tedy chtěl doporučit, aby parlament podpořil a schválil doporučení Evropského účetního eh, dvora. A aby je ocenil nejenom v souvislosti s příslušným obdobím, ale také s obdobím následujícím. tak eh, je třeba využívat zkušenosti z těch korekcí, které byly uplatěny eh, v letech 2007 až 2013. Účetní dvůr se domnívá, že právní rámec eh, na období 14 až 20 by měl být posílen, ovšem s tím, že hlavním cílem bude především zabránění a prevence neregulérním výdajům. K tomu napomůže integrovaný, integrovaný monitorovací systém, eh, který umožní provádět komparativní analýzu eh, jak tedy preventivních, tak eh, obraných opatření. Parlament, rada a příslušné orgány členských zemí by měly mít tyto, tyto informace k dispozici včas. Máme ještě několik dalších komentářů a doporučení v našem pracovním dokumentu, pokud se týče nálezu a poznámek. Eh, účetní dvůr eh, správně eh, poznamenává, že odklady a protahování pozdní vyplácení prostředků ohrožují naplňování rozpočtu. V této souvislosti je skutečně třeba, aby komise také podnikla příslušné kroky a e, uznala, že je nutné, aby operativní programy byly schvalovány a naplňovány včas. A to znamená, že e, budeme mít více času e, na řešení problémů a ne pouze na jejich dohledávání. A samozřejmě je třeba, aby počet irregularit a jejich finanční váha byla pod Prahem závažnosti. Členské země také mohou provádět vlastní audity a zlepšovat takto svůj vlastní systém finančního řízení. Dále eh, je třeba požádat členské země, aby poskytovaly komise dostatečné informace jak co do množství, tak do kvality eh, v případě, že se spustí některý eh, z nápravných mechanismů komise abychom členským zemím mohli pomoci, eh, komise jim dává, eh, jim zajišťuje regulační jistotu, eh, vhodné pokyny a informace, které se týkají relevantní požadavků. Taky je třeba zlepšovat účinnost finanční kontrola na úrovni 1 a 2 a dalších eh, záležitostí, které pomohou zlepšit monitorování eh, plnění. Pokud se týče role eh, Evropského účetního dvora a jeho úsilí, doporučil bych do, do budoucna, abychom se dále soustředovali zejména na slabiny a takto zlepšovali fungování celkového systému finančního řízení a kontroly. A na závěr mám ještě dvě otázky na účetní dvůr a komisi. Eh, účetní dvůr nalezl eh, důkazy o eh, dlouhodobém Eh, tedy v bodě 11, eh, kapitole 11, nalezl eh, jakési důkazy dlouhodobého vlivu nedostatku. Mohlo bych tomu něco říci? A další věc, zde se říká, že pokud nemáme, nebo že dosud nemáme žádné tedy korekce pro příští období, Eh, to je paragraf 57, můžeme k tomu mít nějaké další vysvětlení. Děkuji a nyní stínový zpravodajové, paní Andrej. Děkuji. Já chci poděkovat panu Perinskému za jeho tvrdou práci na této velice aktuální zprávě, především nyní během probíhající kohezního fóra. Já věřím, že kohezní politika je dlouhodobá investiční politika. Ochrana evropského rozpočtu je naší prioritou. Nicméně mm, mezení finančních korekcí Eh, to nejde, jde o eh, snižování nutnosti finančních korekcí. Protože tak nebudeme vytvářet další eh, zátěž pro lokální i národní i evropské rozpočty. Můžeme to dělat v několika krocích. Jedním z nich je konkrét, jsou konkrétnější cíle eh, v ex ante analýze operačních programů, tak můžeme ehm, si udělat jasnější obrázek o očekávaném dopadu. Na druhé straně operační regionální programy par dohodě partnerství povedou k většímu, k lepšímu pochopení spolupráci lokálních aktérů, pokud stanovíme evropské standardy auditu a účetnictví, tak tím usnadníme život beneficientům. Většina nesrovnalostí je výsledek chyb, nikoli podvodů. Takže věnování větší pozornosti technické pomoci bo vlastně zabrání nutnosti implementace finančních korekcí. V neposlední řadě musím poděkovat eh, tému BCA za tuto zprávu, i když to je eh, za poslední programové období před více než deseti lety. Eh, stejně tak, jako máme kohezní zprávy téměř každý rok, tak bychom měli postupovat um, tak to můžeme přizpůsobit to směřování, můžeme postupovat rychleji, mm, pokud musíme rozhodovat, jak mm, postupují operační programy a tak dále, pokud to můžeme tedy mm, trošičku urychlit. Děkuji, Martina. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat ehm, Četnímu dvoru za velice eh, zajímavé informace. Pro nás, jak víte, ochrana rozpočtu před nesrovnanostmi je naším hlavním cílem. Děkuji zpravodaji za pracovní dokument. Asi zůstanu ve stejné linii, jako řekl kolega Andrej. Takže já jsem ráda a také si uvědomuji, že komise využila opatření, které má k dispozici na toto období. Nicméně pokud členské státy odhalí nesrovnalosti a mm, přijmou opatření, tak bude méně korekcí a preventivních opatření. A to by ten proces zefektivnilo ve výsledku. Takže nejenom pro komise, ale i pro členské státy. Preventivní opatření a finanční Eh, korekce ovlivňují nejenom cash flow, ale také beneficienty. A já si myslím, že členské státy by měly být uh, zodpovědnější, proto chci mm, žádat komisi a soud, aby poskytla pomoc členským zemím. Já budu opakovat to, co jsem řekla. Měli bychom se poučit z předchozích chyb. Měli bychom um, snižovat ty částky, které se korigují. Měli bychom se ponaučit z toho. Já vítám doporučení dvora. Komise by měla zlepšit monitoring. Myslím, že ten systém by měl být integrován s preventivními opatřeními, s finančními korekcemi. To by nám mělo umožnit lepší analýzu, komparativní analýzu. A ještě mám jednu poslední otázku, nejsem si jistá, zda Účetní dvůr je připraven odpovědět, že se týká specifického čísla, které jsem viděla v té zprávě, což je mm, číslo 8, e, je tady zajímavé procento průměrné absorce na konci programového období, což bylo 65 a um, po um, čtyřech letech to ani ne polovina. Stejně stejný scénář absorpce je vidět ve všech programových obdobích. Takže mě by zajímalo, jaký je názor Četního dvora, že čím déle, eh, déle probíhá ta absorpce, čím více náchyla je k chybám. Jak to tedy můžeme řešit během programového období? Ehm, můžeme, já jsem jenom viděla toto číslo a to souvisí s otázkou na komisi co dělá komise, aby zlepšila absorpci v čase, už když už připravuje nové pracovní období, takže se to týká specificky této, absorpč, této částky absorpce. Takže tady je pár otázek na komisi a účetní dvůr. Já to možná předám komisi pan Sievers, který je ředitelem auditu v DG Regio. Možná, že budete moci odpovědět na otázky mířené na komisi. Ano, děkuji. Eh, pane předsedo, já eh, chci poděkovat tady účetnímu dvoru za tuto velice zajímavou a podrobnou zprávu také panu Pirinskému. Chci poděkovat za doporučení ve zprávě, která jsou velmi užitečná a děkuji všem, za otázky. My vítáme eh, to, že eh, tato zvláštní zpráva mm, potvrzuje to, co jsme sdělovali tomuto výboru. V posledních letech takže jsme zlepšili používání nástrojů strany komise, jednak co se týče jednak na preventivní, tak na korekční eh, stránce. Já e, chci říct, že jsme tady mm, vidíme, jak jsme se posunuli dál na, za to období 17 až 13. Jsme in, poskytovali informace tomuto výboru se sníženou chybovostí ve srovnání s rokem 2006. Vidíme, že jsou tady zlepšení v tom systému. Také jsem přesvědčen, že systém um, ehm, 14 až 20, který máme, kde je větší odpovědnost členských zemí, než to, co jste žádali, tak e, evidentní je zjevné, že e, jde o to tedy zabránit chybám, aby nastaly. Proto jsme zlepšili ten systém e, s tím systémem výročních zpráv o programech, kdy celý řetězec kontrol musí proběhnout v členském zemi, na úrovni členského zemu, země s ohledem na reziduální riziko výdajů certifikovaných na konci roku v těchto účtech. My jsme nedávno vydali zprávu o naší činnosti a můžeme ilustrovat, že nový systém skutečně pomáhá, eh, aby ta reziduální chybovost byla pod Prahem podstatné chyby jinak musí proběhnout finanční korekce. Ale já plně souhlasím s tím, že nejde o to, aby komise jenom používala tyto nástroje, ale aby pomohla členským státům, aby skutečně dělali prevenci. Já chci um, citovat čísla k roční aktivitě finančním korekcím a vidíte, že my jsme vykazovali komunitární úroveň finančních korekcí 2,9 miliard na základě našeho dohledu nad programy. Kromě toho členské státy aplikovaly 6,6 miliard finančních korekcí. Takže to je velké množství práce na úrovni členských zemích um, na korekcích, ale já plně souhlasím, že je lepší, aby byla lepší prevence uh, v členských zemích a ověřování na prv, první úrovni fungují dobře. Proto jsme dali, podali doporučení. Skutečně členské státy mají až příliš mnoho doporučení, až 5000 stránek, 400 stránek o eh, kontrole, manažerské kontrole strany auditu, to je hodně. Je tam také spousta stránek Um, statistických vzorků. Je to tedy velké množství doporučení z technické pomoci, které by pomohly programovým orgánům uh, prevenci. My jsme pře- prezentovali tomuto výboru a díky zvláštní zprávě včetně odbora také akční mm, plány o chybách, kde se snažíme eh, navazovat na zkušenosti z minulosti a vyhýbat se co těm nejběžnějším chybám v členských zemích. A my eh, se snažíme pomáhat, abychom se vyhýbali těchto chybám. Také existují konzultace peer-to-peer, aby členské státy si navzájem pomáhaly, protože jedna věc je, když přijde někdo z komise, aby to vysvětloval, a druhá věc je eh, konzultace s eh, svými protěžky. My souhlasíme s těmi doporučeními, mohu vás ujistit, že nyní eh, posuzujeme deklarace 2007 ehm, až 14 uzávěrky a zavázali jsme se, že neuděláme uzávěrku, dokud nebudeme mít jistotu, že reziduální chybovost v každém programu 7 až 14 je pod eh, mm, mírou podstatné chybovosti. A žádáme členské státy, pokud budou, aby provedly další kontroly, abychom měli toto ujištění, abychom mohli uzavřít programy eh, s chybovostí, která nebude materiální. Co se týče reportingu, my souhlasíme, že reporting um, byl v různých dokumentech nejlepší zpráva byla zpráva o ochraně nočních zájmů, což bylo absolutoria od roku 2011. Pak z toho vznikla výroční manažerská zpráva, takže tam máme určité prvky um, compliance a také eh, prevenční korekční aktivity. Co se týče monitoringu, eh, lépe integrovaného systému v komisi, tak my um, víme, že každopádně naše systémy můžeme zlepšit. Máme systémy pro různé účely a také máme užitečná doporučení ze skupiny na vysokové úrovni na zjednodušení auditu, která doporučila nástroje pro lepší analýzu, jak jste právě žádali, abychom mohli eh, toto rozšiřovat všem členským zemím, tak abych se všichni mohli poučit z chyb, aniž bychom eh, jmenovitě zmiňovali jednotlivé programy. Je skutečně ale eh, znepokojivé, když vidíme, že v jednom členském státě, mm, kde jsme provedli akční plán, jednu mm, osu priorit a rok později děláme jinou eh, osu mm, priority jiného programu, tak eh, přes tu práci, kterou jsme udělali na té první prioritě, vidíme stejné chyby na té druhé. V rámci členských zemí i programů vidíme, že zkušenosti nejsou sdíleny a je prostor lépe sdílet tyto výsledky se všemi. Eh, abychom sdíleli nejenom nejlepší praxi, ale také chyby z minulosti. A my chceme toto mm, dělat a jsme závazky to dělat, o čemž budu také mluvit se zástupci členských eh, zemí v červenci. Budeme tedy jednat o tom, jak to nejlépe eh, udělat, jak nejlépe sdílet tyto informace. My použijeme nový nástroj finančních korekcí. Měli jsme tady velké diskuse v tomto výboru eh, o tom, že finanční korekce na 7.14 by se znova mohly použít v členských zemích. Proto jste viděli, že nebylo žádné rozhodnutí z komise, protože eh, k tomu roku 2013 členské státy eh, Eh, mm, chtěli řešit ty problémy, aby mohli opakovaně znovu použít ty peníze na daný program. Vzhledem k tomuto novému právnímu nástroji v nařízení, i když členský stát souhlasí s korekcí, ale je to příliš pozdě po zveřejnění výroční uzávěrky, po té, co eh, nahlásili své nejlepší odhady, pokud komise a dvůr odhalí nedostatky, jak jsou definované v nařízení a změní podmínky v nařízení. I když členský stát souhlasí, tak komise bude muset přijmout rozhodnutí. My věříme, že toto pomůže členským zemím, aby byly opatrnější, proaktivnější, aby zajistili, že cyklus kontroly je dokončen, než budou prezentovat své výroční zprávy. Také musíme být současně, e, současně opatrní, protože některé členské státy nevykazují výdaje, protože se bojí těchto korekcí a mm, dokud nedokončí všechny své kontroly, což je špatné pro absorpci fondů. A prezentaci využívání fondů pro komisi, takže to má také dopad na využívání rozpočtu ze strany komise. Ehm, na závěr chci upozornit, nebo že se můžeme ponaučit z období 2013. Ehm, ehm, my se snažíme sdílet dobrou i špatnou praxi s členskými státy, analyzovat chyby, proč nastaly, podíváme se zpátky na období 7 až 14, až dokončíme uzávěrky a jsme ochotní se vrátit tedy do tohoto výboru, kterým prezentovat analýzu všech akcí preventivních i korektivních za to období. A na závěr, my souhlasíme, že finanční korekce nejsou cílem sami o sobě, jsou nástrojem pro komisi, aby vykonávala svoji dozorčí roli. A my každopádně souhlasíme, že s novým období 2014 eh, snížení o 10 každé platby během účetního roku přispívá ke konečné rovnováze, kterou musí akceptovat komise do května každého roku. A to bude mít dostatečnou ochranu evropského rozpočtu během účetního dvoru. Proto mm, využívání těch, mm, těch ty, ty, ty mm, pozastavení budou možná méně nutné než v minulosti. Bude třeba rozhodnout, zda jsou rizika pro deklarované výdaje, pokud to bude 10, přes 10 zadržených Mm, tak budeme muset přijmout kroky a pozastavit platby. Pokud ne, pokud uvidíme, že program používá těch 10 aby pravidelně deklaroval výdaje, které budou předmětem vysoké míry finančních korekcí, bude muset přijmout kroky, aby donutili členské státy ke zlepšení systému. V neposlední řadě Myslím, paní Dlavajova eh, mluvila o dlouhodobém dopadu těch preventivních akcí na systém v členských zemích a já myslím, že ten eh, dvůr vzal eh, vzorek 20 programů a po tom akčním plánu by se očekávalo, že ten program bude lepší. S tím příkladem, který jsem citoval, vidíte, že je možné mít dopad na část toho programu, ale nemusí to nutně se transformovat do celkového zlepšení pro vše, na všechny typy intervence v rámci toho programu. Proto chceme s vámi úzce spolu, spolupracovat s programovými orgány, sdílet zkušenosti lépe a ponaučit se z těch odhalených programů, z našich tedy mm, názorů, nástrojů na dohled. Děkuji za tuto podrobnou odpovědi. A nyní dáme ještě slovo zástupcům Četního dvora na závěr. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ty dlouhodobé dopady, na které se ptal pan zpravodaj, zde musím opět pouze citovat komisi. Ta míra chybovosti by v dlouhodobém horizontu měla klesat. My jsme ale sledovali určité operační programy, kde jsme zjistili, že to poučení nebylo aplikováno. A to se snažíme v naší zprávě řešit především v odstavcích 106 až 110. Pokud budete potřebovat nějaké doplňující vysvětlení, jsem připraven ho poskytnout. K otázkám paní Dlabajové neexistuje žádný vztah mezi absorpcí a chybami. My prostě vidíme, že čím více je absorbováno, tím více se zvyšuje i počet chyb. To je jakýsi důsledek té zvýšené absorpce. Ale Absorpci máme na straně 40 eh, v grafu číslo 8 v naší zprávě. A abych to dal do, my jsme to tam dali proto, abychom to dali do kontextu s finančními opravami. Z žádného jiného důvodu to nebylo. Děkuji a ještě na závěr pan zpravodaj Pirinsky. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit velice stručně tentokrát. Chci ocenit velice konkrétní komentáře komise a také pána z Evropské účetního dvora. Tomu také děkuji za vysvětlení a myslím si, že bychom společně měli dbát na to, abychom se opravdu z minulosti poučili, abychom neopakovali stejné chyby. a myslím si, že by bylo dobré mít jakýsi signalizační systém, který by nás upozornil na to, že některé chyby se třeba stále opakují a společně bychom měli přijít s něčím, co by opakování těch špatných postupů bránilo. Děkuji, pane Pirinsky, děkuji za ty dvě zprávy, u nich jste byl zpravodajem. Myslím si, že jste odvedl skvělý kus práce, takže blahopřeji. Bohužel nejste zpravodajem u toho dalšího bodu, tam jsem zpravodajem já. Jde o návrh zprávy, která se týká kontroly výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk Evropské unie pro mladé lidi. Chtěl bych zdůraznit, že jde pouze o návrh zprávy a velice přivítám jak od stínových zpravodajů, tak dalších kolegů ve výboru připomínky. Já jsem v minulosti dělal celou řadu zpráv, které se týkají nezaměstnanosti mladých lidí. Především eh, se to eh, týkalo těch eh, zvláštních zpráv Evropského účetního dvora. A na každém jednání, kde o tom hovoříme, to opakuji, myslím si, že nezaměstnanost mladých lidí je jedním z největších skandálů naší doby v některých zemích Evropské unie. To má skutečně obrovské rozměry a my jsme vlastně ztratili generace tím, že jsme těm mladým lidem nedokázali nalézt práci. Myslím si, že Evropská unie tedy musí s tímto problémem něco dělat. Jsem rád, že s tím alespoň něco děláme, že zde máme tu eh, iniciativu a jsem rád, že jakožto parlament jsme tuto otázku začali řešit, že jsme se rozhodli nečekat až do konce víceletého finančního rámce, ale rozhodli jsme se, že ty prostředky musí být uvolněny dříve. Myslím si, že ta iniciativa opravdu měla dopad, protože nezaměstnanost se v celé Evropské unii snížila a to včetně nezaměstnanosti mladých lidí. A myslím si, že ty iniciativy a programy, které jsme spustili, skutečně určitým způsobem pomohly. Do konce roku 2016 byla nezaměstnanost mladých lidí kolem 8, 19%, téměř 20%, což je určitě stále nepřijatelné a je třeba s tím něco dělat. Proto jsem uvítal, že rada i komise se shodly na tom, že iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla být prodloužena minimálně do roku 2020. Myslím si, že je ale potřeba mít na to více zdrojů. Původně ta alokace byla ve výši 6 miliard a rada se dohodla na navýšení ty prostředky, byť tedy byly navýšeny, směřují vlastně ke všem nezaměstnaným lidem v Evropské unii a proto to není dostatečné. Ale myslím si, že i členské státy by se měly snažit přijít se svými vlastními zdroji a investovat do řešení tohoto problému své prostředky, protože to není něco, co může vyřešit pouze Evropská unie. To potřebuje i činnost ze strany členských států. Mnoho členských států také velice pomalu rozjíždělo implementaci té e, záruky pro nezaměstnanost mladých, což je samozřejmě trošku pochopitelné, protože to bylo e, zavedeno s určitým spěchem a ne všechny státy plně spustili to uplatňování systému záruk pro mladé lidi. Často se ještě příliš eh, nepouštějí ani do dialogu například se sektorem dobrovolnictví nebo s podnikateli, nejsou, není zde dostatek eh, školících možností a tak dále. Důležité také je zdůraznit, že je třeba lidem nabídnout kvalitní vzdělání a kvalitní práci. Já si myslím, že bychom jim neměli nabízet jen tak nějakou pracovní příležitost, ale že by skutečně mělo jít o práci kvalitní. Já jsem ve Spojeném království často byl svědkem toho, že zaměstnavatelé nabízeli mladým lidem práci, která spočívala v tom, že budou někde vařit kávu a kopírovat dokumenty u kopírky. My bychom ale těmto lidem skutečně měli zajistit kvalitní práci, tak aby to pro ně skutečně znamenalo změnu já samozřejmě chápu, že je obtížné definovat, co to vlastně kvalitní práce je. O tom bychom asi měli diskutovat a možná komise by mohla přijít s nějakou definicí nebo s nějakým návrhem toho, co je kvalitní pracovní místo. Dále ve své zprávě také zmiňuji to, co se týká reportingu. Za výbor pro rozpočtovou kontrolu se to asi ode mne dá očekávat. Jsou zde určité obavy, což rovněž zohledňuje zpráva účetního dvora, které se týkají výsledků iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Tam je potřeba ten výběr dat ještě zlepšit a také je třeba zapracovat na srovnatelnosti údajů. ta data, která získáváme, by měla být srovnatelná v jednotlivých členských státech. Zatím tomu tak bohužel není. Zmiňuji dále například e, i problematiku nedostatečných nebo nevhodných schopností a dovedností, které mladé lidi e, mají. A zde je třeba zajistit, abychom měli lepší přehled o tom, jaké znalosti a dovednosti lidé v současnosti na pracovním trhu upotřebí, tak aby se jim usnadnilo hledání práce. To je tedy návrh mé zprávy. My jsme v našem výboru o tom již hodně diskutovali ale jak jsem řekl, tato zpráva je skutečně teprve ve svém počátku, je to návrh, takže uvítám vaše připomínky. Nejprve dejme slovo zpravodaj, stínovým zpravodajům, vím, že je tady Martina, nyní ale pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych první řadě vám poděkovat za vaši práci na takto ožehavém a citlivém tématu, které, jak jste říkal, je pro Evropskou unii velice zásadní. Mladí, nezaměstnaní eh, lidé jsou skutečně velkým problémem. Ta jejich nezaměstnanost eh, dosahuje nepřijatelných čísel a je to skutečně jak hospodářsky, tak politicky, tak také morálně věc, kterou nelze tolerovat. A proto je třeba monitorovat evropskou reakci na tento problém a na to, jak funguje iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Já si myslím, že těch prostředků bylo vyčleněno dost a je potřeba zaměřit se především na ty mladé lidi, na ty takzvané NEET, kteří se ani nevzdělávají, ani vlastně je nezajímá najít si nějakou práci. Nevím, zda vás mám nazývat panem zpravodajem nebo panem předsedou, nebo oběma těmi tituly, ale myslím si, že je velice důležité pracovat také ve vzájemné harmonii s členskými státy. Nevím, zda jde výlučně o otázku pouze rozpočtovou. Myslím si, že existují členské státy, které dosud nevyčerpaly na 100% všechny prostředky, které jsou v rozpočtu dostupné a které ta iniciativa nabízí. To téma je velice důležité. Je důležité, abychom se jim zabývali i v rámci evropského semestru, v rámci výboru pro zaměstnanost a také samozřejmě v tomto výboru ve kterém se eh, k němu musíme určitým způsobem eh, postavit. Podařilo se naštěstí skoro o 7% bodů eh, snížit nezaměstnanost mladých lidí, ale ta procenta stále ještě nejsou něčím, s čím bychom mohli být spokojeni a my se musíme snažit je i nadále snižovat. Chtěl bych za EPP zmínit, eh, že vaši zprávu hodnotíme pozitivně, vaše přístupy hodnotíme pozitivně a můžeme váš návrh podpořit. Budeme mít samozřejmě určité pozměňovací návrhy, které se nedotýkají eh, jaksi, zásadního obsahu té zprávy, ale týká se to otázky toho, zda by Evropská unie měla mobilizovat více zdrojů, anebo zda bychom se měli soustředit spíše na větší efektivitu využívání stávajících zdrojů. Protože tato akce musí být pro Evropskou unii naprostou prioritou. A zde tedy s panem zpravodajem naprosto souhlasím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento komentář. Já se těším na vaše pozměňovací návrhy. Dále Martina, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych o tomto tématu mohla hovořit celé hodiny, protože jsem byla stínovým zpravodajem i ve výboru pro zaměstnanost. Mohla bych se tedy s vámi podělit o některé poznatky z našeho výboru, které se z výboru pro zaměstnanost, které samozřejmě trošku lišily od toho, jak to projednáváme ve výboru KONT. Vy jste ve svém prezentaci zdůraznil ty nejdůležitější body, takže dovolte mi trošku sem včlenit i pohled výboru pro zaměstnanost. Ta nákladová efektivita ta se netýká nějakých příležitostních prací, ale dlouhodobé kvalitní práci, která bude sladěna s požadavky trhu, kde tedy i ty dovednosti a znalosti budou sladěny s požadavky trhu. Nemůžeme za efektivní nabídku považovat nějakou, která není dlouhodobá a nepřispívá k dlouhodobému snižování nezaměstnanosti. Musíme se snažit ten problém vyřešit co nejdříve, je naléhavý takže ta naše reakce musí být rychlá, ale účinná, což znamená sladit se s požadavky trhu v oblasti vzdělávání a nabízení příležitostí pro odborné, odbornou přípravu. I ve výboru pro zaměstnanost eh, jsme se zabývali tím, co jste říkal, že je problematické, že je třeba definovat to, co je kvalitní pracovní nabídka. Já jakožto liberál to vidím jinak než třeba vy nebo někdo jiný. Jinak to budou vidět lidé ve Španělsku, jinak v České republice. Shodnout se na nějaké definici je skutečně obtížné, ale je potřeba alespoň začít a Minulý týden výbor pro zaměstnanost schválil jednu takovou definici, která tedy je dobrým východiskem pro další práci a říká, že nabídka je kvalitní, pokud odpovídá úrovni kvalifikace eh, toho eh, žadatele, jeho profilu, také odpovídá požadavkům trhu a zajišťuje udržitelnost na trhu. Myslím si tedy, že to je dobrý základ, ale na tom, ještě na tom budeme muset s komisí zapracovat. Nicméně pro rozpočtový výbor tato definice nestačí, protože ji nelze přesně měřit. Nemáme zde žádné reálné indikátory v té definici. Takže to je jedna taková obtížná věc. A pak si myslím, že vypracovat definici nám ještě nezaručí pozitivní účast v té záruce. Pak jsme se na to ještě ve výboru pro zaměstnanost dívali ze strategického politického pohledu a tam jsme hovořili o tom, že účast eh, těch eh, lidí, kterých se to týká, by měla být zvýšena až do 30 let věku. Já sama jsem proti tomu. Myslím si, že 25 let stačí. Ten věk, eh, to je věk, kdy jsou ti lidé nezaměstnaní vlastně nejvíce zranitelní, ale i o té věkové mezi asi ještě budeme v budoucnosti diskutovat. A na závěr chci říct, že si myslím, že financování nestačí. Je třeba provést v členských státech strukturální reformy. Reformy pracovního trhu, reformy vzdělávacích systémů. Musíme také posílit administrativní kapacitu. Loni, když jsme zorganizovali zjišťovací misi do Itálie, na Sicílii a do Kalábrie, jsme toho byli svědky. Viděli jsme, jakým způsobem je ta záruka pro mladé lidi prováděna a viděli jsme, že v administrativní kapacitě tam existuje ještě spousta věcí, které je potřeba zlepšit. A musíme také zlepšit komunikaci mezi Evropskou unii a úrovněmi eh, národní, regionální a místní. Viděli, v Itálii jsme viděli, že to úplně nefunguje. Bude potřeba to zlepšit. Spolupráci na všech úrovních vládnutí. A vy jste na závěr e, zmínil to, že znalosti a dovednosti, které studenti mají, neodpovídají požadavkům pracovního trhu. Výbor EMPL včera minulý týden schválil mou zprávu o agendě pro nové dovednosti a její plnění samozřejmě bude velkou výzvou pro všechny evropské instituce. A samozřejmě je třeba zaměřit se na tvorbu nových pracovních eh, míst, ale to v tomto výboru nevyřešíme. Takže děkuji mnohokrát za vaši práci. Děkuji vám za tyto komentáře oběma. Pan Vary? Děkuji. Já jsem také velice znepokojen tím, jak vysoká je nezaměstnanost mladých lidí, především je to v periferních zemích eurozóny. A dokonce i Evropská unie již přiznává, že je zde určitá nerovnováha a bude potřeba to řešit. Doufejme, že po německých volbách se určitých změn dočkáme, byť toho byť tomu příliš nevěříme. U té záruky pro mladé lidi hovoříme o značných číslech. Zároveň jsou to čísla směšná, pokud je srovnáme s tím, co ty znevýhodněné oblasti Evropské unie skutečně potřebují. Já jsem se také zúčastnil některých těch návštěv ve své vlastní zemi a souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Je třeba pomoci s administrativou, tak aby ten systém záruk byl lépe spravován. Je třeba navýšit administrativní kapacitu, tak aby ti mladé, mladí lidé také dostali plat, protože účetní dvůr sám zmínil, že mladí lidé někdy pracovali ale velice dlouho za tu práci nedostávali peníze. S tím je třeba skoncovat. A to, co je třeba nejvíce zdůraznit, je to, že abychom byli schopni poskytovat kvalitní pracovní místa, je potřeba podpořit nárůst poptávky, protože bez toho nebudeme schopni kvalitní pracovní místa nabídnout. Z hospodářského pohledu ty oblasti, kde ekonomika příliš dobře nefunguje, tam eh, prostě bez poptávky nebude možné ta kvalitní místa nabídnout. Bude velice obtížné nezaměstnanost řešit, pokud se nebudeme zároveň zabývat i navýšením poptávky. A to samozřejmě musí řešit celá Evropská unie. Naše politická skupina tedy bude vždy zdůrazňovat to, že je třeba ten celkový rámec vládnutí změnit, tak aby samozřejmě ve spolupráci s Evropskou unii členské státy podpořili poptávku, protože ta je velice úzce svázaná s nezaměstnaností mladých lidí. A pokud poptávku nepovzbudíme, tak se ta krize bude dále prohlubovat. Thank you. Děkuji vám. A pan Perinský nyní. Děkuji vám pane předsedo. Eh, zhoduje se eh, s tím zaměřením vaší zprávy. A taktéž eh, pokud se týče naprosto neúnosné situace v řadě členských zemí. A já bych chtěl zmínit jednu věc. Vy jste e, řekl, že některé členské země e, začaly se spožděním, e, neustále se opakuje téma, že peníze jsou utraceny a výsledky žádné. A je třeba tedy říci, že rok 2015 z tohoto hlediska byl poměrně odstrašující. Tady se soustředujeme jednak na to, aby se přímo vytvářela pracovní místa a také, aby se vytvářely systémy v členských zemích, tak aby se lépe zmapoval eh, ty různé vrstvy eh, jak eh, školství, tak také zaměstnanosti my tady máme problém v tom, že eh, jsou třeba eh, pracovní místa, která nejsou dostatečně atraktivní a bylo by dobré, kdyby tedy v českých zemích vznikala jakýsi systém, eh, kde by se opravdu vytvářel dostatek přijatelných pracovních míst, aby tedy členské země zlepšovaly svou kapacitu v zajišťování zaměstnanosti a jak se vyrovnávat s konkrétními výzvami. A pak tady ještě druhá věc, kterou tady zmínil předřečník také, a sice, že ten problém má i horizontální aspekt. Nám my tady se soustředujeme na eh, nezaměstnanost mládeže, na eh, zaměstnaneckou kapacitu, eh, také na atraktivnost určitých míst a tak dále. Čili to už potom zase souvisí s kohezní politikou, koordinací evropského semestru a tak dále. Protože jinak to přetrvávání eh, vysoké míry nezaměstnosti mládeže se občas svádí právě na tu <clears throat> iniciativu pro zaměstnanost mládeže, ale to samozřejmě není jádrem problému. Samozřejmě, že my musíme eh, kontrolovat eh, tento program podle podle principů eh, financování, ale samozřejmě je tady důležité, jak k tomu přistupují jednotlivé české země. Děkuji, Bren. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji k této zprávě. Musím říct, že vaše eh, cíle eh, mají skutečně podporu napříč politickým spektrem a já myslím, že to, co řekl pan Pirinský, to je velice důležité. Mm, nám jde o to, abychom posoudili účinnost eh, vynakládání těchto prostředků ve světle eh, těch stále skandálně vysokých eh, měr nezaměstnanosti. Ale také je třeba se soustředit na onen systém semestru, tak aby se zde situace zlepšovala. Zajímavé je, že členské země, které mají tradici eh, lepšího eh, vzdělávání také učňovského školství, tedy hlavní učňovského školství, eh, kde jsou zapojeny také firmy do financování vytváření těchto programů, tak tam je tradičně nižší nezaměstnanost mládeže. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom členských zemí vyvolali debatu, jak využíváme těch možností školského systému, jak ze z toho systému dostat větší hodnotu a tak dále. A možná, že se příliš eh, soustředujeme na terciální akademické vzdělávání spíš než na to, jak tyto lidi potom umístit na eh, trhu práce. My máme různé trhy práce v českých zemích, některé jsou efektivnější, jiné jsou se mezinárodně otevřenější a možná, že bychom mohli eh, jaksi podporovat eh, lidi v tom, aby se rozhlíželi i v širším kontextu. My v Dublinu máme skutečně eh, značný podíl pracujících odinut. A členské země Eh, které tyto příležitosti nevyužívají, tak eh, také by možná mohly být pozbuzeny, aby se pokoušeli o takovýto otevřený trh. Ano, jak jste řekl, eh, je pravda, že ta nezaměstnost mládeže je pořád ještě příliš vysoká, v průměru 19 v eurozóně se vytvořilo za poslední několik let 5 milionů pracovních míst, což je dobře, ta ekonomika je na tom lépe, než byla, ale eh, pořád tady máme ještě příliš mnoho eh, mladých lidí, eh, které toto úplně minulo. Takže já si myslím, že ta data, která zmiňujete, jsou důležitá. Máme tady dobré a špatné příklady. Mohli bychom Eh, členské země, kde se to lepší pomalu, tak trošku pozbuzovat, aby přidali. A poslední poznámka. Existuje přímá souvislost mezi, eh, mezi eh, počty pracovních míst a mezi zdaněním práce. Toto je samozřejmě záležitost pro členské země, ale samozřejmě pokud je někde ta práce příliš zdaněna, tak eh, mladí eh, se mají tedy větší tendenci pohlédnout po práci jinde v Unii. No a to eh, skutečně, to skutečně je součástí této debaty, je to součástí problému. Děkuji, Brené. Eh, myslím, že to eh, tím tedy uzavíráme seznam řečníků z eh, řad poslanců. Pan Pietro Antonio za komisi chce něco říci? Ano. Dobré odpoledne a děkuji panu zpravodaji Voukenovi za tuto zprávu. Děkuji také stínovým zpravodajům a dalším poslancům. Dnes eh, jsme se zapojili do debaty které, eh, k tématu, které je klíčové a je to důležité také pro komisi. Nezaměstnanost mládeže je výzva, která eh, nepomíjí tak, jak bychom si tedy Eh, představovali. Tady je třeba určitý eh, moralističtější přístup. Máme zde pozbudivé signály. Od roku 2014 eh, využilo 16 milionů mladých tuto Youth Guarantee a dostali se do učňovských vztahů nebo nějakých, eh, nějakých dalších eh, forem vzdělávání. Eh, bylo řečeno, že že úspěšnost nebo neúspěšnost je dáno zejména přístupem místních orgánů, ale máme tedy pouze dvě členské země, které zřídily které zřídili eh, specializovaný orgán právě pro garanci mládeže. V roce 2016 eh, v červnu 1,6 eh, milionů mladých využilo to Youth Employment Initiative a to je poměrně hodně za několik měsíců. Další data očekáváme v polovině tohoto roku a vyjde také další implementační zpráva Evropského sociálního fondu a iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Takže e, zdá se, že se to dále rozjede. Komise se shoduje se zpravodajem e, a s Evropským účetním dvorem že je třeba eh, více toto propagovat a vycházet eh, mladým vstříc, vyhledávat je. Eh, je třeba v tomto vyvinout určitou iniciativu a to se týká také i indikátorů a reálné situace. To bude určitě nadále podporováno v českých zemích v podobě finanční pomoci, politického poradenství a po, případně technické podpory přímo na místě členské země eh, by se měly eh, více zaměřovat na konkrétní cíle, lépe eh, popisovat a vymezovat své hlavní cílové skupiny této souvislosti vidíme také pozitivní signály. V roce 2015 ve velkém počtu členských zemí zhruba polovina účastníků Youth Guarantee Steam, s kým eh, tady eh, uspěla. Musíme ovšem udělat více. Jako komise můžeme být celkem eh, spokojeni. Eh, komise přijala návrh na zvýšení rozpočtu pro tuto mládežnickou garanci o miliardu, jak, jsme, jak bylo navrhováno, ve skutečnosti eh, to je 1,2 miliardy. Je to dost? No, my si uvědomujeme, že ne a že eh, ILO a Eurofond eh, očekávají, že investic eh, bude třeba daleko více, ale jak už bylo řečeno, ta výzva má mnoho stránek a je třeba využít mnoho nástrojů, tak aby se ty výzvy dařilo zvládat, včetně evropského semestru a e, této mládežnické rezervy. A to mě přivádí k další otázce, a to je kvalita zaměstnanosti podle Youth Guarantee. A opět, e, my jsme tady spolupracovali s ILO a Eh, dostal se nám tedy eh, různých dat o kvality, kvalitě. A máme tady celkem tři eh, kategorie, jak se to posuzuje, například jistota zaměstnanosti, pracovní prostředí a tak dále. Paní Dlabeva navrhuje také udržitelnost Eh, tedy to, zda ta pracovní místa přežijí eh, tu Youth Guarantee. Já myslím, že to je velice užitečné, určitě to zvážíme. A včetně tady máme eh, doporučení EPSCO a také výbor EMCO, EMCO a rady. Také navrhuji, jak lépe hodnotit kvalitu mládežnické garance. Rovněž tedy otázka, jak zdokonalit ty indikátory. A to by asi bylo všechno ode mě. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem eh, rád, že eh, bylo dosaženo pokroku, ale také že jsou nějaké stále otevřené problémy, i to, jak je chcete řešit, to je také důležité. Myslím, že tady velká schoda s kolegy s tím, že je třeba vytvářet administrativní kapacity, abychom toto mohli eh, řádně zajišťovat, abychom eh, byli schopni měřit pokrok a také mm, další um, problémy jako nesoulad mezi dovednostmi a požadavky ekonomiky, dále eh, ty návrhy, které, o kterých mluvila Martina, eh, otázka ehm, kvality, eh, kvalitní nabídky, ehm, tady bychom třeba definice já se budu těšit na pozměňovací návrhy kolegů, pak by se na to mohli podívat znova. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak lhuta je 10.7. Děkuji, tím pozavírám tento bod. To byl bod 5, nyní přejdeme k bodu 6, což je mise kont do Chorvatska a Srbska 7. až 20 červen 17. až 20. července. Um, kolegové vidí návrh programu. Jména jsou tady uvedena, teď máme další od minule, takže budeme mít poměrně velkou delegaci do Srbská, Chorvatska. Kolegové, kteří jedete, tak si prosím zabukujte letenky co nejdříve v sekretariátu, abychom mohli začít plánovat podrobněji. Cílem je podívat se na absorpci prostředků EU v těchto dvou členských zemích a e, také se podívat na zvyšování administrativní kapacity. Srbsko je samozřejmě předstupní fázi a Chorvatsko je nyní členskou zemí Evropské unie. Je důležité, aby delegace nenavštěvovaly jenom um, projekty, ale aby také proběhly jednání s administrátory, eh, členy vlády. Pokud uvidíte ten program, tak je tam celá řada setkání se mm, projektů a podobně. Takže toto je návrh programu v této fázi. Máme tady nějaké zástupce komise také, kteří by k tomu chtěl přispět. Srbsko, paní Kafrin Wendt, eh, vedoucí oddělení a Chorvatsko, paní Nevana Vizivak. Vizivač. to je tady, tady. Takže možná se k tomu můžete vyjádřit, co se týče Srbská, Chorvatska. To by bylo užitečné pro výbor, pro delegace, které v červenci odjedou tam na misi. Děkuji. Vy tedy začneme v srbském. Děkuji, že eh, tady mohu být. Myslím, že by bylo užitečné eh, promluvit o kontextu vstupu srbská politické situace Srbska, než přejdeme k tomu eh, přistoupení. Politická situace je, se neustále mění. Doufejme, že brzy bude stabilní proběhly parlamentní volby v roce 2016, v letošním roce proběhly prezidentské volby. Eh, kandidáti, eh, který eh, současně jsem přesvědčivě vyhrál, volby byly dobře zorganizované, ale OSCS zpráva je poměrně kritická, podjatá média, a e, dominantnost kandidátů vládnoucí strany v kampani. Bývalý premiér ale byl zvolen v prvním kole, byl, e, měl inauguraci minulý pátek s účastí mezinárodní komunity. Nová vláda by měla být do konce tohoto měsíce. Nový premiér byl nominován, bude muset být potvrzen v parlamentu. Je to žena, premiérka bude nahrazena. Strategickým cílem eh, Srbska to bylo potvrzeno, je členství v EU. Pokud přejdeme k vstupním jednání, podpora pro Srbska jako, eh, cesta do EU je stabilní, ale není tak vysoká jako v ostatních zemích. Například Montenegro je 57 pro, pardon, 73 a Srbsku 57. Je tam rostoucí ruský vliv v srbské politice a médiích, což je důležité, aby tam byla pozitivní angažovanost EU. Srbsko je aktivní, je otevřených deset kapitol, poslední dvě minulý týden na nevládní konferenci. Srbové si myslí, že ten proces je postupuje příliš pomalu. Chtěli by eh, otevírat a zavírat kapitoly rychleji ze strany komise. Vyvíjíme všechno úsilí, abychom postupovali co nejrychleji. Máme intenzivní kontakty se srbskou administrativou a vyjednávajícím týmem. Eh, možná se bude otevírat více kapitol z nadcházejícího estonského předsednictví. Bude to záviset na pokroku Srbska a jejich reformní agendě, právní stát, reforma veřejné zprávy, ekonomické řízení. Jsou dvě oblasti, kde, Srbs, kde postup jednání e, eh, Srbska e, eh, je důležitý, to je dialog s Prištinou a právní stát. Komis, co se týče dialogu s Prištinou, tak se dávají dvakrát ročně zprávy Rady o reformách práva a postupu normalizace v tuto chvíli. Oba postupy ehm, postupují, když ne rychle. Není tam žádná blokáda pokroku v jednání. A tady bych přešla k pomoci pro Srbsko finanční pomoc. Srbsko dostává asi 200 milionů ro, euro ročně přestupní pomoci na podporu reform a vstupu um, vlasti demokracie, um, právního státu, základních práv, energetiky, dopravy, ekologie, konkurenceschopnost, vzdělání, zaměstnání, zemědělství. Um, my se zaměřujeme každý rok na omezený počet sektorů, abychom zajistili větší dopad. Dáváme priority projektům, mm, co důležité v integračním procesu a e, zajišťujeme, e, zjišťujeme také jejich zralost, to znamená, vybíráme pouze zralé projekty pro financování, což nám umožňuje zkrátit období mezi programováním a implementací. Uvidíte, že mnoho projektů je z programu 2012 až 13, tehdy eh, to bylo mnohem pomalejší. Infrastrukturní projekty Srbsko um, má jednotlivý postup projektu, která umožňuje prioritizaci projektů infrastruktury, ať je financuje EU nebo jiní dárci, abychom podporovali správné projekty, nepřímý management, v roce 2013 jsme eh, Srbsku svěřili management evropských fondů na základě pozitivního hodnocení kapacity Srbské implementovat. V programu 2013 a 2014 se implementuje nepřímým managementem 2015. Komise se rozhodla zaměřit eh, na sektory, které jsou prekurzory strukturálních fondů, doprava, energetika, IP pro společnou part, eh, pro zemědělskou politiku to řídí DG Agri. První výzva byla v roce 2013, lhůta byla tomto měsíci, podařilo se mm, uzavřít smlouvy na 85 fondů což je úspěch vzhledem k výzvám, které tam byly, jako především personální, eh, fungování mm, auditorských orgánů. To se tedy řešilo konstruktivně v minulých letech s podporou těch projektů, které některé z nich navštívíte, budování kapacity audit, eh, kontrolního úřadu, eh, podpora mm, řízení předstupních systémů, posílení ehm, kapacity institucionální. Ehm, to se používá, poznatky z prvního programu se použijí pro následné programy. Dále se zaměřujeme na zlepšování systému finančního řízení, aby mm, bylo e, kvalitní ehm, finanční řízení evropských i národních fondů. V kontextu jednání příslušných kapitol 31 finanční kontroly. Eh, Srbsko přijelo reformní program PFM a my podporujeme jeho implementaci i závazky Srbska podle kapitoly 32. Jeden projekt, který navštívíte, posílení kapacit kontrolních institucí. Také máme rozpočtovou podporu pro veřejnou administrativu a management 80 milionů euro. Projekty, které navštívíte, vám si dají přehled aktivit, které financujeme v oblasti veřejné administrativy, konkurenceschopnost, malé střední podniky, implementace evropských fondů, nepřímé řízení. Na závěr jedna poznámka k viditelnosti, protože vidíme, mm, mm, EU obecně i evropských fondů je kriticky důležitá. Vzhledem tomu kontextu my jsme prvním hlavním partnerem ekonomickým politickým eh, v Srbska, což ovšem není eh, takto vnímáno srbskými občany, kteří věří, že Čína a Rusko jsou hlavními investory do Srbska. Uznání EU jako hlavního dárce se zlepšuje, ale to stále neodráží tu realitu, eh, že jsme největším podporovatelem Srbska Snažíme se tedy zlepšovat viditelnost našich fondů. Jednal o tom komisař Hán, proběhla akce eh, v souvislosti s posledními prog- národními programy, navštívil projekt eh, z konektivity a na to se zaměřujeme. Vaše návštěva, myslím, že v tom pomůže. Také navštívíte projekt, který byl velmi viditelný, to je podpora rekonstrukce Nevač, to je velmi viditelný projekt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A děkuji za některé typy, eh, co bychom se měli zaměřovat. Až budeme v Srbsku, teďka eh, paní kolegyně Chorvatsko. Děkuji, ta situace je jiná než to, co popisovala moje kolegyně. V Srbsku, jak všichni víte, Chorvatsko je nejnovějším členským státem. Nebudu popisovat politickou situaci, jenom jeden, jedna důležitá um, informace. My jsme měli vládní krizi v Chorvatsku po dvou volbách to bylo vyřešeno Od minulého týdne jsou tam noví ministři a situace v tuto chvíli se zdá být stabilní. My se na to díváme z hlediska implementace evropských fondů. Co je důležité, je to, že Chorvatsko prošlo stejným procesem jako Srbsko předstupním období IPA, ale bylo období od 1. 7. 2013 do konce roku 2013, když Chorvatsko vstoupilo do EU, což bylo první období pro Chorvatsko velmi krátké, ale bylo to vlastně takové období učení, bylo to spíše prodloužení IPA než skutečné strukturální fondy, takže 14 až 20 je první plné finanční rovnomé období v Chorvatsku pro implementaci evropských fondů. Některé faktory jsou velmi důležité, když analyzujeme situaci. Chorvatsko v tomto období má devětkrát větší alokace a mnoho dalších příprav bylo nutných. Především těch, které vás nejvíce zajímají, to jsou administrativní kapacity celé administrativy v Chorvatsku, především těch zodpovědných za implementaci evropských fondů. Chorvatsko mělo 10,7 miliard euro z čeho 6,8 spravuje OPI, DG Regio, na rozdíl od Srbska, kde jsou kontroly delegací kolegů DG NIR, máme sdílený management, část managementu se delegovala chorvatským orgánům a proto myslím, že je to velmi důležité, abyste měli příležitost jednat s eh, příslušnými orgány, vyslechnout jejich prezentace nových akcí a také korekčních opatření, která přijímají na zlepšení absorpce a implementace. Buďme realisté, ta čísla nejsou skuteč, eh, v, v, příliš dobrá pro Chorvatsko, ale některé věci byly vzaty v úvahu. Je to nejnovější členský stát s velkou alokací v tomto období. Kromě toho několik sektorů je úplně nových, protože doposud tam byly jenom ekologické, dopravní, Eh, personální a zemědělství. A nyní je tam mnoho jiných priorit investic, které jsou úplně nové pro příslušné orgány, které pracují na implementaci EU fondů, jako širokopásmová infrastruktura, zdravotnictví, školství, z hlediska infrastruktury tedy. Tam bylo vzdělání, tedy z hlediska tzv. soft investic. Evropské strukturální investiční fondy představují 74 veřejných investic národní, což je důležité číslo. A proto bych řekla, že není velký problém s viditelností. Média i dotazníky ukazují, že chorvatští občané si, si vědomi evropských investic. Samozřejmě to není nikdy dost. Celé DG Regio pracuje, spolupracuje na dalším zlepšování. Co se týče právní administrativní základu implementace v tomto období, což není, nic, netýká jenom Chorvatska, ale všech členských zemí. Jsou tam některé novinky ve srovnání s minulostí. To je ex ante kondicionalita, která musí být plněna, aby jeden členský stát dostal fondy pro určitý sektor. To je často prezentovaný strategický základ, národní strategie v nějakém oboru, abychom co nejvíce využili našich investic, abychom je prioritizovali, což tak tomu vždy nebylo. Jiný mechanismus je rámec fungování Nyní je více kvalitativního měření se zavádí. aby na konci nějakého období, ty milníky jsou na konci roku 2018 a 2023, měřit dopad kohezní politiky. Podle indikátorů, které musely být stejné pro všechny členské státy, tak tedy co bylo dosaženo. Nevím, jak mám zacházet do detailů, ale vidím, že budete jednat s Ministerstvem pro regionální rozvoj, což je um, zpovědný orgán pro jeden operační program, který se financuje z EDF a z fondu akční plán pro lepší využívání EZIF se to je velmi důležité a musím říci, že to je pozitivní vývoj v Chorvatsku. Že tam jsou pravidelné zprávy um, řídících orgánů z Ministerstva pro regionální rozvoj pro vládu, takže každé dva týdny prostředky jsou na zasedání vlády jako bod programu, takže je to na vysoké úrovni. A jak vidím, tak navštívíte projekty jak infrastrukturní, které jsou nejvíce viditelné pro průměrného chorvatského občana. A také to, e, dobrý příkladem je centr, který což je něco, co se snažíme eh, propagovat jako investici do budoucna, nejenom fyzickou infrastrukturu, ale eh, investice do vědy a technologie. Jedna důležitá věc je tady, že takzvaná strategie smart specializace, což je jedna z podmínek ex ante, kterou museli eh, vyvíjet všechny členské státy, specializaci a prioritizaci investic, především co se týče mm, vědy a techniky. Děkuji. Thank you for that. Děkuji, to bylo skutečně velice obsáhlé. Martinu, chtěla jste položit dotaz? Děkuji. Já nemám moc konkrétních otázek. Dostala jsem nyní ten aktuální program, takže jsem to srovnávala s tou první verzí. Děkuji sekretariátu za velice vyvážený program. Je to vlastně jako vždy, myslím si, že je v tom všechno. Já bych třeba navrhla doplnit tam ještě nějaké nevládní organizace. Ty jsem tam neviděla v tom programu, ale mohla bychom, mohli bychom je navštívit. Máme tam univerzity, malé a střední podniky, státní orgány, takže by bylo dobré setkat se jistě se zástupci nevládek. Chci se zeptat, zda tam jede někdo z komise, Sekretariát asi bude znát odpověď. Myslím si, že vždycky bylo užitečné, když členem mise byl také někdo z komise. Vidím, že tam je samozřejmě někdo z účetního dvora, což je také důležité. A chtěla jsem se konkrétně zeptat na jednu věc. Začnu srbskem, protože vy jste hovořila jako první. Chtěla bych se více dozvědět o tom, jaké jsou ty hlavní problémy, na co bychom se měli hlavně soustředit. Vy jste hovořila o tom, že naše návštěva pomůže, ale co od nás očekáváte konkrétně? Na co se konkrétně máme zaměřit, tak aby to opravdu pomohlo? A potom vím z podnikatelského sektoru, jaký je ten výhled financování, ale chci se zeptat i vás. Myslíte si, že korupce v Srbsku má vliv, jaká je situace, pokud jde o protikorupční opatření, co se s tím ještě dělá a co dalšího se může ještě udělat? A poslední dotaz. Jak komise hodnotí výsledky a přidanou hodnotu předstupních fondů v Srbsku? jakým způsobem měříte tu skutečnou přidanou hodnotu Evropské unie. A k Chorvatsku chybí mi zde to, co komise dělá prakticky. Vy jste hovořila o problémech s administrativními kapacitami, ale co tedy komise každý den dělá? Jak školí lidi, jak poskytuje poradenství a asistenci? A také na jaké indikátory se zde díváme? Vy jste zmiňovala milník rok 2018, ale jak to měříme nyní? Jaké indikátory zde máme v současnosti? A pak ještě poznámka k pro sekretariát k tomu Chorvatsku. Do Chorvatska pojede i mise výboru EMPL v rámci zprávy z vlastní iniciativy, která se týká provádění iniciativy pro zaměstnanost mladých lidí. Já jsem kolegy přemlouvala, abychom tam za Empl nejeli, že tam jedeme už za kont a že bychom tu Youth Initiative také mohli pokrýt. Nicméně pojede se tam, pojede se tam v září, je to tedy zpráva z vlastní iniciativy, takže ta skupinka je poměrně malá, ale bylo by dobré to s nimi asi skoordinovat, tak abychom jaksi nevysílali signál, že do jedné země jedou dvě delegace z Evropského parlamentu a zabývají se víceméně tím samým. Děkuji. Děkuji. Sekretariát se určitě bude zabývat vaším návrhem, který se týkal nevládních organizací. A pak ještě tedy zaznělo několik otázek od Martiny. Já mám také dotaz, který se týká ale pouze Srbska. Chtěl bych se zeptat, jak eh, probíhá decentralizace v řízení. Zda to bylo úspěšné či nikoli. Tím bychom se asi měli zabývat během té návštěvy. A druhá otázka se týká kondicionality. Pochopil jsem, že u některých projektů podmínky kondicionality nebyly splněny a ty projekty byly zrušeny. Mohla byste nám o tom říci něco více? A také, prosím, nám řekněte, zda někdo z komise bude členem té delegace, pojede s námi, protože, jak říkala Martina, je to vždycky velice užitečné, protože i vy toho o té dané zemi hodně víte, takže by bylo skvělé, kdyby někdo z komise s námi jel. Děkuji. Já začnu vaším posledním dotazem. Naše delegace v místě je, myslím, druhá největší na světě a oni tam budou a budou vás doprovázet během vaší cesty a vůbec celé to plánování probíhalo ve úzké spolupráci s nimi. Takže naše zastoupení vás tam doprovodí a poskytne vám veškeré nezbytné informace. Pokud jde o hlavní výzvy pro Srbsko v implementaci fondů. Na začátku ten problém byl hlavně s tím, že oni to dělali poprvé. Když to v roce 2013 bylo spuštěno, tak to bylo něco zcela nového pro Srbsko. A často to probíhalo také prostřednictvím nepřímého řízení. Důležité bylo nalézt a vyškolit příslušné pracovníky a to je v Srbsku obecně problém, netýká se to pouze prostředků z evropských, z evropských fondů a tak dále. Je to otázka, která se týká omezování pracovních míst v srbské administrativě a to zasahuje jak lidi, kteří se zabývají evropskými fondy, tak lidi obecně, úředníky obecně. Takže my jsme se snažili jim říci, aby postupovali s určitými prioritami eh, srbské orgány, tak aby byla zajištěna koordinace těch politických cílů Srbska, kterým je co nejrychlejší přistoupení a tím, jaké prostředky vynakládají na to, aby toho bylo skutečně dosaženo jak vaše návštěva pomůže. Já si myslím, že skutečně pomůže, protože znovu zdůrazní, jak eh, důlež, jako velkou důležitost eh, dáváme finanční podpoře Srbska. Vy některé ty významné projekty navštívíte. Myslím si, že je důležité na to, abyste se soustředili na to, jakým způsobem jsou ty prostředky vynakládány, že je to tedy podpora hospodářského eh, rozvoje, veřejné zprávy a právního státu. To je velice důležité, aby jaksi srbští občané získali tento signál. Pokud jde o protikorupční opatření, pro Srbsko to je problém. Já jsem zmínila to monitorování, které komise provádí, pokud jde o právní stát. A jak my, tak členské státy, když to spolu diskutujeme, tak jsme se shodli na tom, že ty hlavní nedostatky jsou především v těch strukturách. Ta protikorupční rada nebo ten protikorupční orgán dosud eh, nefunguje, není tam schválena ještě ani příslušná legislativa, takže je potřeba tam udělat ještě řadu kroků. Jak měříme přidanou hodnotu? Ano, samozřejmě, my chceme zajistit, že to, co děláme, přináší hmatatelné výsledky na místě a že to pomůže Srbsku v tom předstupním procesu. My monitorujeme ten výkon na základě jasných cílů a indikátorů, takže například na úrovni EPA 2 máme mnohem jasněji stanovené ty indikátory, takže nyní již dopředu víme, čeho chceme dosáhnout a jsme schopni to také monitorovat eh, s tím, jak ty projekty a programy jsou prováděny. Takže máme určitý výkonnostní rámec, který monitorujeme a ty požadavky jsme stanovili hned na začátku celého procesu. A potom ještě ta odměna za výkonnost, kterou také máme v IPA, vlastně poprvé a tam tedy rovněž eh, v rámci udělování eh, toho ocenění eh, hodnotíme, jak země implementují dané programy. Pokud jde o to, zda celá ta akce byla úspěšná či nikoli, ono ještě není úplně čas na to celé to hodnotit, ale celkově si myslíme, že vzhledem eh, k těm eh, opatřením, v rámci kterých se omezují počty ministerských pracovníků, takže eh, to v zásadě, že tam tedy je určitá kapacita, byť v těch minulých letech byla omezena. Ta kondicionalita, to je velice důležitá věc. Já to prováží s tím, o čem jsem již hovořila, o zralosti těch projektů. My jsme měli zkušenosti že jsme na, s tím, že jsme na začátku třeba stanovili příliš mnoho podmínek. A potom samozřejmě byla velká šance na to, že některá z těch podmínek nebude splněna a projekty neprojdou. My se nyní mnohem více soustředujeme na to, zda ty projekty jsou skutečně zralé. A tím se také omezí riziko, že podmínky nebudou splněny. A myslím si, že to je správná cesta. A ještě k Chorvatsku prosím o informace. První dotaz se týkal toho, jaká je každodenní práce komise, jak každodenně zlepšuje ty administrativní kapacity. Já zmíním několik věcí, není to vyčerpávající seznam. Jednak eh, je to tedy každodenní přímá a nepřímá podpora od eh, naší jednotky směrem na řídící orgány, managing authorities. Tak v DG Regio máme útvar, který se zaměřuje exkluzivně na správní kapacitu a tato jednotka pomáhá všem zemím, které to potřebují. Máme také databázi kompetencí s odpovídajícím popisem jednotlivých činností a úkolů. A v té databázi jsou zařazeny téměř všechny profily, které ty orgány, které zajišťují implementaci, musí pokrýt. Potom Máme takzvané peer-to-peer nástroje, v zásadě jde o TAIEX. Zpravidla se to netýká finanční pomoci, ale výměny zkušeností mezi členskými státy, které v něčem vynikají, a těmi členskými státy, které v určité oblasti nebo s určitým problémem potřebují pomoc. Dále v každém operačním programu je také položka pro technickou asistenci a tam jsou přesně popsána opatření, která by měla být činěna. A vždy to zahrnuje také odbornou přípravu pracovníků. Pečlivě monitorujeme všechny akce Managing Authorities a dalších orgánů v Chorvatsku v květnu vláda rozhodla o zaměstnání dalších 600 až 650 lidí v orgánech, které mají na starosti ESIF. A také v těch, které se navýšit počet lidí, kteří mají na starosti implementaci programů v oblasti námořní, rybolovné a zemědělské. Samozřejmě, že nabrat více lidí všechno neřeší, ale důležitý krok to je. A také se snažíme, aby ty procesy byly jednodušší nebo kratší, protože si uvědomujeme, že nabrat ty lidi vždy nějakou dobu trvá, takže chorvatské orgány se snaží samozřejmě zajistit, aby byly plněny veškeré právní požadavky, nicméně snaží se ten proces toho náboru zkrátit. Jak dále se komise zapojuje? Například u státní pomoci a veřejných zakázek byla stanovena obecná horizontální kondicionalita ex ante. Takže, aby mohly být vynaloženy evropské prostředky, členské státy musely vypracovat akční plány, které zahrnovaly také přípravu materiálů, manuálů, školících podkladů a vyškolování pracovníků těch orgánů, kteří jsou do implementace fondů programů zapojeni. A u implementace infrastrukturních projektů Evropská komise a především tedy DG Regio úzce spolupracuje a platí takzvané týmy Jaspers, které pomáhají dotčeným členským státům přímo na místě s přípravou infrastruktury. A třístrané jednání s chorvatskými orgány jsme měli před eh, respektive budeme mít před danou misí. A také SRSP, což je nový orgán v komisi, bude také pomáhat při určitých projektech, které se týkají administrativní kapacity. Ještě o tom povedeme vnitřní jednání příští týden. Může to být možná trošku příliš povrchní hodnocení toho, jakým způsobem hodnotíme úspěšnost implementace. Samozřejmě, že to nejsou všechny kroky, které provádíme. Dále vydáváme například čtvrtletní zprávy, ve kterých je Chorvatsko hodnoceno. Ty zprávy jsou zasílány chorvatské vládě. a do konce tohoto týdne, respektive měsíce, bychom měli mít k dispozici také výroční implementační zprávu o operačních programech, kde také můžeme zhodnotit pokrok implementace těch programů. To jsou tedy opatření regulační povahy, A protože my jsme s chorvatskými orgány skutečně v každodenním kontaktu, tak eh, máme i technická opatření a vlastně průběžně ten pokrok monitorujeme. Děkuji mnohokrát, to bylo opravdu velice obsáhlé a tímto bychom tento bod pořadu jednání mohli uzavřít. Kolegové, kteří se již seznámili s tím eh, programem, tak eh, vidí, že je velice zajímavý. A nyní přejdeme k bodu číslo 6, říká pan předseda. Bod číslo 7, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o pomoci Tunisku. A pan Pinkston za účetní dvůr by mohl nám říct pár slov na úvod. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo members of this committee. You all... Eh, dámy a pánové, tak eh, jak víme, eh, v roce 2011 v Tunisku se odhrála Jasmínová revoluce a tím se spustilo arabské jaro. V letech 2011 až 15 komise dala k dispozici 1,3 miliardy eh, eur na eh, přechod demokracie a na hospodářskou stabilitu. To byly ty dva cíle. Já bych ten audit eh, uvedl ve čtyřech krátkých částech. Nejdříve úvod, poté naše nálezy, defa, pár slov a nakonec závěry. Takže o čem byl tento audit? Šlo zejména o to, zda prostředky byly vynaloženy správně. Šlo tedy na jedné straně o účinnost a o efektivnost. Pak eh, tam byly samozřejmě podotázky, eh, komise tedy šlo o to, jestli se tady komise věnovala těm správným výzvám a druhá podotázka implementace byla nebo nebyla v pořádku. Dále by se také říci, že ten eh, vzorek auditu byl velice rozsáhlý. Eh, auditovali jsme 70 evropské pomoci Tunisku. Šlo nám o eh, takzvaný M FA půjčku mikrofinanční pomoci a celkem mm, se to týkalo 14 projektů. Takže eh, co jsme sledali, jaké byly naše nálezy? Je třeba říci, že zahraniční servis a komise se zaměřila, zaměřili na ty mm, správné klíčové výzvy pro Tunisko. Evropské fondy byly také navýšeny výrazně, to bylo očekávané. Celkem tady bylo navíc eh, pět eh, obecných eh, programů po 1 až 5. Šlo celkem o 500 milionů eur. Eh, ty fondy ovšem měly příliš široký záběr. Když se podíváme na výroční zprávu delegace za rok 15, eh, píše se tady, že eh, se zde zmiňuje více než 20 oblastí, přičemž obecně panuje zhoda, že ten maximum, maximum byl, měl být tři oblasti, čili nebylo to příliš jasně zaměřené. Koordinace dárců, eh, jako je eh, Světová banka, Africká rozvojová banka a eh, Mezinárodní měnový fond, tak tato koordinace byla v pořádku, ale na druhé straně, když se podíváte na společný, společné programy s českými zeměmi, tak tady se příliš nedařilo v příslušném nařízení se eh, to sice předpokládalo, ale nepodařilo se to dosáhnout. Pokud se týče rozpočtové pomoci, ta byla vyplacena poměrně rychle, což je dobře, ale mm, možná, že eh, příliš flexibilně tady bylo postupováno. Eh, například jsme zjistili, že podmínky zjištěné v dohodě o financování byly de facto splněny už v okamžiku podpisu smlouvy, anebo eh, byly příliš eh, slabé a příliš snadno splnitelné. Například, eh, pokud chcete dát určitou pobídku, pak tedy ty podmínky by neměly být příliš pružné, podmínky stanovené vládě. Jestliže například čekáte, že strukturální reformy by měly být zaměřeny na boj proti korupci, na sociální inkluzi a tak dále. Pak je tedy důležité, aby podmínky byly prostě nepříliš flexibilní. To je prostě lepší motivace. Za třetí domnívám se, že posouzení BEFA je velmi důležité, jak si můžete přečíst v závěrech auditu eh, poslední PEFA, eh, čili to jsou veřejné výdaje a finanční zodpovědnost. To je velice důležitý nástroj, eh, který posuzuje řízení veřejných financí protože eh, jakmile tam ty peníze pošlete, je to jakási černá skřínka a um, potřebuje nějakým způsobem zjistit, jestli byli, eh, byl s tím nakrán správně. Poslední PFA máme z roku 2010, poté tedy je ještě z roku 2015 další, což se týkalo 2011 až 2013. Čili to dostáváme velmi pozdě a to je ten problém s posudky PEFA. Eh, myslím, že je tady třeba říci, že eh, komise na straně 56 eh, naší, tedy v odpovědi k PEFA řekla, že ano, to v podstatě není úplně nezávislé a že Tunisko v tomto případě dostávalo rozpočtovou pomoc, což je do určité míry pravda, ale podle mě je ta argumentace velmi chabá a podle mě eh, posouzení PEFA je velice důležité a parlament spolu komisí by se na toto měl zaměřit. Tady je třeba našupovat velmi opatrně. V tomto případě Tuniska, ale také obecně. Čili proto jsem k PEFA nechtěl něco říci, eh, tak jak to eh, bylo, či v případě Tunise eh, spíš nebylo, nám no, bylo, ale pozdě. A ještě poslední bod, pane předsedo. Jaké jsou závěry auditu? A já tady zopakuju několik věcí, které už jsem tady zmínil. Takže pozitivně Peníze z Evropské unie byly vynaloženy dobře, obecně řečeno, v Tunisku. Tyto prostředky výrazně přispějí k dosažení dvou hlavních cílů, a to je demok- přechod demokracii a hospodářská stabilita. Takže to bylo provedeno dobře a včas, a to je také důležité. Také je třeba říci, že přístup komise a přístup eh, zahraničního servisu EU eh, byl velmi ambiciozní, ano, ale v tomto případě eh, se to rozptýlilo na příliš mnoho priorit, čili nedostatek zaměření, nedostatek soustředění a to je třeba napravit do budoucna. Co se týče koordinace s jinými dárci, velmi dobře provedena na druhé straně ovšem společné programy s členskými zeměmi, tak jak by to mělo být podle příslušných nařízení, tak to fungovalo nedostatečně, čili tam je třeba zjednat nápravu. Pokud se týče programu rozpočtové podpory, v něch chyběly a chybí pobídky pro tuniské orgány. Jak říkám, eh, podmínky zde stanovené už byly vlastně předem splněné v okamžiku podepsání dohody o financování, anebo podmínky naplňování byly příliš flexibilní, eh, což v případě rozpočtové podpory je celkem běžný nedostatek. Eh, de facto to tež jsme eh, sledali u většiny jiných případů rozpočtové pomoci. Takže ačkoliv kdy, podmínky v tom či onom případě nebyly splněny nebo byly příliš flexibilní, eh, peníze se stejně utratily. Eh, myslím že si, že více než půl miliardy od roku 2010 eh, bylo vynaloženo na rozpočtovou podporu. Od roku 2010 tam už nebyl proveden audit PEFA, což je velmi neuspokojivé. A ještě poslední závěr, ten se týká 200 eh, milionů půjčky MFA, pardon, 300 milionů, to je půjčka pro, v rámci makroasistence, mak, makrofinanční pomoci to bylo naprosto nezbytné, tak tu půjčku poskytnout, ale než se uskutečnila, eh, tak eh, to trvalo dva roky. To eh, možná tedy je teda v případě Tuniska, možná, že ne, ne úplně, a třeba jen na úrovni EU, eh, to trvalo déle než dva měsíce, celý ten administrativní proces je definitivně příliš mnoho. Takže eh, musím říci, že váš dokument je naprosto dokonalý, pane Parňo, velice dobře vypracovaný. Musím, musím Mm, také pogratulovat, eh, poděkovat za závěry a doporučení a sdílím eh, naprosto je to skutečně dokument, který přesně ukazuje na to, co je důležité a pokud jste dobře poslouchali, co jsem řekl, tak to přesně odpovídá vašemu dokumentu. Já jsem se podíval na vaše dokument až po té, co jsem připravil svůj úvod, takže je ten eh, soulast byl skutečně velmi vysoký. Já skutečně sdílím eh, vaše doporučení, vaše závěry. Děkuji, mm, pane předsedo, za vaši trpělivost v tuto denní dobu. Děkuji. Děkuji jako obvykle, děkuji za velice komplexní zprávu. A nyní pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Um, děkuji, pane Karel, uh, účetního dvora. Vy jste um, co se týče doporučení, tak to jsme skutečně sdíleli všichni s eh, všemi poslanci, kteří se přáli pracovat na mé zprávě a stínový zpravodaj tady je přítomný, který promluví po mně. Pan Tomas. Já jsem také vám chtěl říci, jak bylo důležité, eh, že eh, vítáme kvalitu vaší zprávy a já sdílím vaše závěry, vaše doporučení. Já já Jsem právě vyslechl vaši prezentaci. Poté, co jsem napsal svoji zprávu a vidím, že skutečně tam je, to je podobné. Našem, ten náš přístup je podobný. Já chci zmínit několik bodů hmm. velice rychle. Je důležité zdůraznit, že 1,3 miliard euro pro Tunisko bylo hmm, hmm, dobře vynaložena. To je velmi důležité. To musíme připomenout. A také indikovat, že evropské fondy přispěly k přechodu na demokratické transformace a ekonomické stabilitě Tuniska po té jasminové revoluci z roku 2011. Bylo to důležité, je důležité to připomenout. Když se podíváme na politická doporučení pracovního dokumentu, který teď prezentuji, jménem našeho výboru pro spočtové kontroly. Já vítám eh, efektivní koordinaci mezi eh, Feimbewi a MED eh, v evropských institucí. Na druhou stranu komise realizovala společné programy s, s členskými státy, jak, jak uvedl kolega z účetního dvora, jmenovitě Německem a Francií, aby se zlepšila koordinace evropské pomoci. Kromě toho Evropská unie eh, může přispět mm, větší hm, pomoci eh, tuniským orgánům, pokud se zaměří na menší počet eh, dobře definovaných oblastí. Já vyzývám Evropskou komisi, aby upřesnila přístup eh, sektorální rozpočtové pomoci a přesně popsala priority a eh, podmínky mm, realizace nutných reform. Evropský více strukturovaný a cílený evropský přístup u pomůže reformním procesu v Tunisku, který probíhá. Dál eh, se chci, chci položit o přesnou otázku zástupce Evropské komise ve své zprávě. Četní dvůr lituje, že poslední hodnocení, to bylo v vašem ústním vysvětlení, eh, veřejné výdaje a finanční odpovědnost ve fakt eh, je z roku 2010. Toto hodnocení je nečtom nejlepším nástrojem, jak měřit pokrok reform eh, v, v oblasti veřejných financí. Hodnocení na rok 2014 eh, byla eh, odložena na rok 2017. Takže, pane zástupce komise, můžete nám říci, zda to, to hodnocení bylo zveřejněno, pokud ano, Eh, pak nám tedy, pro nás tedy schrnout výsledky. Mm, pane předsedo, to je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji, pane páně. Tomas. Že zkusíš mluvit česky, Dereku, ale eh, ty jsi řekl jenom Tomáš, tak, eh, tak ale děkuji za slovo. Prvně bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za skvělou práci. Opravdu ta zpráva se četla výborně. Musím říct, že, že jsem tam našel spoustu věcí, které určitě budeme i v budoucnosti při, při hodnocení některých dalších pomocí používat. Dále bych chtěl poděkovat zpravodajovi. Um, Žilovi Parňo, protože odvedl opravdu špičkový pracovní dokument a je vidět, že v této oblasti se velice dobře vyzná. Tři hlavní body tady byly již zmíněny a rád bych poukázal na to, že eh, důležit, jak důležitá je evropská asistence sousedním státům, především s ohledem na bezpečnostní situaci. Tunisko je významným eh, partnerem nejen v oblasti obchodní, ale také eh, v oblasti bezpečnosti. Proto je naše pomoc vlastně Tunisku velice důležitá. Nejvýznamnější prioritou je zajištění dlouhotrvající stability, kvalitní správy, justiční reformy, socioekonomického rozvoje a bezpečnosti v Tunisku, což bude mít dopad na celý region a naše dlouhodobé vztahy s ním. Je proto o to důležitější vzájemná spolupráce, která může pomoci v řešení bezpečnostních otázek spojených s migrací a terorismem, organizovaným zločinem, korupcí či praním špinavých peněz a pomoci teroristickým sítím. Tunisko je skvělým příkladem progresivního přechodu k demokracii, podobně, podobně jako Maroko. Myslím si, že mnoho evropských eh, členských států má podobnou historickou zkušenost a může Tunisku nabídnout vlastní znalosti. Tunisko se, může, eh, Tunisko se bohužel stále potýká s dosti významnými problémy, které situaci neulehčují, což je především Eh, oblast sociální a ekonomické nerovnosti, vysoká nezaměstnanost, především mladých lidí a marginalizace evropských oblastí. To jsou sféry, ve kterých můžeme nabídnout jako Evropská unie pomocnou ruku. A teďka pojďme k samotnému auditu. Osobně oceňuji, že z auditu Evropského účetního dvora vyplývá, že peníze, které Evropská unie do Tuniska investovala, byly dobře využity i přes některé nedostatky. Příště si to chce stanovit priority. Namísto financování příliš mnoha oblastí, kde byla eh, vlastně evropská pomoc příliš rozměr, rozmělněna, chce si stanovit opravdu pouze několik oblastí, kde pomůžeme vlastně tuniské vládě se stabilitou a s penězi, které můžou hrát větší roli, než v současné době třeba dávat, tak jak je to i v jiných zemích, málo peněz do mnoha oblastí. To si myslím, že je problém řady, eh, řady eh, států a řady eh, pomocí Evropské unie. Také bychom si měli říct, jakou Evropská unie bude hrát roli. Ehm, vlastně naše asistence by neměla limit, být limitována pouze na dotování. Naopak vidím příležitost sdílet eh, s Tuniskem, i vlastní zkušenosti nebo lidské zdroje. To si myslím, že je třeba oblast, která byla v minulosti velmi často kritizována, že málo nabízíme naše zkušenosti jako členů Evropské unie, jak třeba bojovat s korupcí jak třeba bojovat s organizovaným zločinem, jak pomoci třeba některým oblastem zvládat, zvládat neskutečné sucho. Teď řada obyvatel Tuniska se dneska stěhuje z důvodu nedostatku pitné vody a to je potřeba také podotknout. Programová priorita by měla být dána také Erasmu Plus nebo eh, Horizonu 2020, který je v Tunisku dlouhodobě přítomen a slaví své, eh, zde své obrovské úspěchy. Co je samozřejmě obrovskou hrozbou, je zmíněný terorismus a bezpečnostní otázka, která má dopad na ekonomickou stránku života v Tunisku a na turismus. Proto si myslím, že tato oblast je v, eh, je v současné době určitou, eh, určitě jednou z priorit, kam by měla Evropská unie pomoc směřovat a kde by měla mít flexibilnější podmínky a nebýt tolik rigidním je třeba dodat, že Tunisko skutečně odvádí dobrou práci v ochraně svých hranic a kontrole migračního toku do Evropy. Pomáhá a účastní se na záchranných, or, e, záchranných operací. Pomáhá s řadou důležitých strategických bezpečnostních informací. A to je potřeba také ocenit. Neměli bychom zapomínat na zapojení občanské společnosti, která hrála velikou roli v v tuniském přechodu k demokracii. V některých oblastech bych eh, rozhodně vyzvihnul i eh, potřebu urychlené implementace, eh, především právě v již zmiňované oblasti bezpečnosti, migrace a terorismu, která byla v, předchozí, v, předcho, v předchozích letech příliš pomalá, ačkoliv ke schvalování došlo poměrně rychle. A na závěr bych rád dodal, že věřím, že tato zpráva výrazně přispěje i k vnímání vlastně těch severoafrických států a jejich pomoci. Ta pomoc musí být komplexní, ta pomoc musí být pomoc spolupracující a ta pomoc musí být opravdu zaměřená na to, aby tyto státy měly, měly mm, vlastně ten, tu snahu s Evropskou unii i dále spolupracovat a ne snažit se potom vytvářet nějaké alternativní společenství a hledat třeba pomoc u států jako Rusko, které eh, velmi často tu pomoc nabízejí, ale skutečnou pomoc eh, nikdy nedodají. To je moje poslední poznámka. Thank you, Tomáš. And I don't know much Czech, no, sorry. Děkuji Tomáši a omlouvám se, ano, česky. Česky moc neumím. Umím pivo a prosím. Martina. Děkuji. Já bych byla smutná, kdybych eh, nemohla hovořit k tomu poslednímu bodu, protože jsem eh, hovořila ke všem a budu zde eh, vyřizovat to, co říká finský kolega který zde nemůže být. Klíčovou pro pomoc třetím zemím je kondicionalita a je třeba jasně stanovit podmínky pro poskytnutí této pomoci a také je to třeba vše uspokojivě měřit. Pro Tunisko se určitá forma podpory používá již poměrně dlouho. To samozřejmě je třeba zohlednit, ale my máme také právo stanovit určité požadavky pro poskytování této pomoci. Je zde určitý eh, pocit, že ty podmínky nejsou dostatečně, že to plnění těch podmínek není dostatečně monitorováno. My bychom neměli být pouze jakýmsi bankomatem, ze kterého jde vybrat peníze, ale je třeba, aby bylo náležitě zhodnoceno, jakým e, způsobem e, tedy funguje i ten přístup e, na straně třetí země, tedy Tuniska. A pan zpravodaj také děkuje panu, respektive pan, děkuje panu zpravodaji a zástupcům Evropského účetního dvora. Děkuji. Máme zde i zástupce Evropské komise, takže poprosím vás o slova, případně abyste zodpověděl dotazy, které jste zazněli. Uh, Děkuji, pane eh, zpravodaje, pane Pinkstne. Eh, toto je jedna z nejlepších zpráv od soudu, kterou jsem kdy četl a jsem velice rád, že s tím souhlasí i pan zpravodaj Pahňů. Pan Pinkston nám před několika minutami řekl, že navzdory určitým připomínkám, které má, jde o dobře vynaložené peníze. Ta zpráva je celkově pozitivní, myslíme si, že i to hodnocení je konstruktivní a chtěl bych poděkovat panu Pinkstnovi a jeho týmu za velice dobrou spolupráci při přípravě návrhu zprávy. Zpráva říká, že Evropská unie účinně a rychle zareagovala na výzvy, kterým Tunisko v těchto neklidných dobách čelí. Já si myslím, že je jasné, že členové Evropského eh, parlamentu prošli něčím eh, podobným. Právě zde hovořil pan Zdechovský, který asi také v České republice prožil podobně neklidné časy. A ukazuje se tedy, že pracovat v tom porevolučním období je velice náročné z hlediska ekonomického, sociálního, politického. A představte si zemi, která za šest let po roce 2011 měla sedm různých vlád, tedy Tunisko. A v takovém prostředí není příliš snadné stanovit priority a plnit kondicionality, pokud máte každých 6 až 9 měsíců novou vládu. A pokud eh, si uvědomíme tuto celkovou situaci, tak poté zjištění Evropského účetního dvora, že příspěvek Evropské unie přispěl k úspěšnému přechodu Tuniska po revoluci tedy na eh, to přizpůsobení se nové situaci, že to celkově bylo velice úspěšné. Rovněž je třeba uvědomit si tu komplexní situaci, ve které se Tunisko po revoluci nacházelo. Ta zpráva se zaměřuje na léta 2011 až 2015, to je třeba upozornit, a mnohé z toho, co Evropský účetní dvůr kritizuje, bylo již mezi tím vyřešeno, protože nyní jsme již v roce 2017. a celá řada problémů, které pan zpravodaj a dvůr zmiňují, se řeší. Se zprávou jsme tedy velmi spokojeni, vítáme také to, že 19. června i rada již tuto zprávu schválila a 20. června byla přijata parlamentu i zpráva o misi, která před několika týdny do Tuniska proběhla a při které členové parlamentu jistě měli možnost podívat se zblízka na to, jak daleko se již Tunisko dostalo a jak konkrétně naše pomoc, tedy pomoc Evropské unie Tunisku přispěla. Pokud jde o ta čtyři doporučení účetního dvora a deset doporučení pana zpravodaje, my eh, je bereme na vědomí, a my jsme samozřejmě nečekali až na tuto debatu a některá z těch doporučení jsou účetního dvora i pana zpravodaje jsme již začali naplňovat. Například se to týká toho společného programování, které zde bylo zmíněno. Nezapomínejme, že to společné programování vychází ze závěru Rady pro rozvoj z roku roku 2012, které byly obnoveny v roce 2016 a kdy ministři jasně řekli, že to společné programování by měly být normou, ale zároveň by mělo být dobrovolné. A ESVČ by také měla vynaložit e, úsilí pro společné programování. Nicméně my nemáme právní prostředky, jak členské státy k tomu přimět, donutit. A proto jsme i v případě Tuniska svědky různých scénářů. V některých případech členské státy se skutečně spojí s komisí, provádíme společnou analýzu, ale pokud jde potom už o tu operační pomoc, o tu konkrétní pomoc, tak tam si členské státy třeba řeknou, že se chtějí omezit pouze na určité sektory a jiné sektory ponechat z rozsahu toho společného programování. Jde tedy o věc, která se jaksi sama od sebe v té krátké době nezhmotní. Nicméně v Tunisku pokračujeme, jdeme správným směrem v této oblasti, byť ten úspěch společného programování je teprve v posledních dvou letech zde od německého předsednictví z roce 2015 eh, máme jakýsi eh, společný koordinační mechanismus a také finalizujeme v současnosti eh, nový víceletý finanční rámec pro politiku sousedství. Máme 18 členských států, které jsou v Tunisku přítomny, všechny jsou do programu zapojeny. Máme také ten pětiletý plán rozvoje Tuniska, který přijala nejen tuniská vláda, ale také tuniský parlament. A proto je zde nyní dobrý základ pro společné programování. Také si myslíme, že, jak říká účetní dvůr, bychom měli být eh, konkrétněji zaměřeni a zacíleni na určité sektory, kde bychom měli pomáhat a také pokud jde o tu kondicionalitu. Nevím, eh, zda má účetní dvůr pravdu, že jsme, pokud jde o to kondicionalitu, byli příliš velkorysí. Já si myslím, že naopak my můžeme ukázat, že jsme v několika případech neposkytli ty prostředky, které jsme původně přislíbili, protože ta kondicionalita prostě nebyla splněna. A je třeba rozlišovat mezi takovými takzvanými fixními a variabilními tranšemi. A u těch variabilních trančí tam bylo prováděno vnější hodnocení ze strany externích konzultantů, které jsme potom ještě přeskoumávali. A tam potom se hodnotilo, zda ta kondicionalita byla splněna, do jaké míry byla splněna a zda máme vyplatit, vyplatit třeba 100% těch prostředků nebo jenom 50% prostředků. Tak to my to děláme s každou zemí, kde poskytujeme pomoc a udělali jsme to taky s Tuniskem, kde jsme ne ve všech případech těch 100% vyplatili. Pokud jde o počet odvětví, účetní dvůr má určitě pravdu, že se musíme více zaměřit na omezenější počet sektorů. Nyní díky tomu pětiletému plánu víme, jaké jsou priority tuniské vlády a máme také více stability, pokud jde o tuniskou vládu i parlament. Tím pádem je mnohem snažší ty sektory vybrat, než to bylo v tom těsně po revolučním období. Evropský účetní dvůr hodnotil pomoc Tunisko, Tunisku nejen eh, v rámci politiky sousedství a makrofinančních nástrojů, tedy velice široce. My zde využíváme asi deseti různých eh, rozpočtových eh, okruhů a potom samozřejmě je trošičku zvláštní, když se nám říká, že se musíme omezit třeba na pouhá tři odvětví hospodářství. Myslím si, že bychom se neměli nějak eh, uměle omezovat tou mantrou, že bychom se měli zaměřit pouze na tři konkrétní sektory. My zužujeme počet těch sektorů, provádíme klastry a uvidíte to, jakmile budeme moci diskutovat o té podpoře, kterou Evropská unie Tunisku nabídne nebo poskytne po roce 2015. Ten stávající finanční plán, ten vyprší v letošním roce, v tom dalším plánu to bude omezeno již na méně odvětví, a nyní se tedy soustředujeme na období do roku 2020 včetně. Také jsme přišli s řadou sdělení, například z 29. září loňského roku a také ESVA eh, vydala doporučení, že bychom se měli soustředit na ten eh, klastrový přístup. Pokud jde o PEFA, kterou zmiňoval i pan Parňo, my jsme se shodli, že PEFA by měla být zorganizována častěji, měla by být, eh, mít tady aktuálnější informace. Většinou to rozmezí jsou asi čtyři roky a bylo by dobré, aby ta PEFA, která se zaměřovala na to období roku 2015, eh, ta byla zveřejněna loni a další bude na pořadu asi za tři až čtyři roky. Je to proto, že se mění metodologie pro PEFA a souhlasíme s panem Pinkstnem, že to je velice důležitá podmínka rozpočtové podpory. A na závěr, pane předsedo, bych rád zdůraznil, že samozřejmě naše asistence Tunisku, stejně tak jako dalším zemím, je neustále hodnocena a monitorována, ale v současnosti nemáme k dispozici nějaké celkové hodnocení pro všechny země. Myslím si, že to nepotřebujeme, protože zde máme Evropský účetní dvůr. Máme však hodnocení pro jednotlivé sektory a také monitorování zaměřené na výsledky pro všechny programy a máme zpětnou vazbu ne sice úplně v reálném čase, ale velice brzy poté, co ty jednotlivé programy jsou dokončeny. Takže myslím, že vás mohu ujistit o tom, že ten monitorovací a hodnotící systém je realistický a umožňuje případně ty programy a to financování pozměňovat. Yeah, not too much. Děkuji. Eh, myslím, že eh, k tomu celkem eh, nemůžu moc to dát, takže možná ještě vaše závěry. Eh, děkuji, pane předsedo, jenom jednu poznámečku. A to je to zacílení, to soustředění. Pokud se týče tedy těho eh, řízení finanč, eh, veřejných financí. Myslím, že všichni se shodujeme na tom, že tam, kde Unie poskytuje mnoho peněz, je řízení veřejných financí velice důležité. A já myslím, že Eh, se můžeme shodnout. Když se podíváme na PFA 2015, jaký je tam rating? D+. Čili to je v podstatě ten nejnižší rating. Jinými slovy, tady je třeba s tím něco udělat, s řízením veřejných financí. To je moje závěrečná poznámka. Jinak já myslím, že se shodujeme do velké míry a já myslím, že to je celkem v pořádku a je to skutečně věc, na kterou se musíme za, zaměřit. Dobře, děkuji ještě pan Pany. Ne? Ano, já bych pouze znovu rád poděkoval panu zpravodaji z Evropského účetního dvora a také bych chtěl ocenit práci zástupců Evropské komise a kvalitu jejich reakce. Je důležité, abyste skutečně eh, vzali ta doporučení účetního dvora a těch eh, deset eh, doporučení z mé strany, tedy z našeho výboru, vzali na vědomí a je dobré, že je na vědomí berete, protože si myslím, že to jsou dobrá doporučení. Uvědomíme si, že Tunisko je stále ještě, stále ještě čelí řadě obtíží a je důležité, aby i prostřednictvím toho, že ta doporučení budou splněna, jsme dokázali Tunisku lépe pomoci. Je to důležité nejen pro ně, ale také pro nás, Evropany. Děkuji vám. Tak to byla vynikající debata i prezentace a e, myslím, že tady e, byla vysoká míra shody e, mezi naším výbory, komisí a účetním dvorem. Takže děkuji vám. Tak, různé nemáme. Příští zasedání 20. července. A já končím toto zasedání a děkuji vám.